Liebe Kolleginnen und Kollegen, entschuldige mich aufgrund... Kolegyně, kolegové, já se eh, omlouvám za spoždění eh, kvůli eh, onemocnění. Jsem musela pomáhat, protože jsem se držela, ale ne, nesouvisí to s Oktoberfestem. Já srdečně vítám pana komisaře, takže začneme tady oznámením předsedkyně, kromě toho, že máme web streaming a máme tady jazykový režim, jinak nemám nic. A tím jsme u bodu číslo 3. A to je výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2018. A pane komisaři, já vám rovnou dám slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, dámy a pánové, Eh, mám to potěšení, že spolu eh, tady můžeme hovořit o 30. výroční zprávě o ochraně finančních zájmů Evropské unie a že vám ji mohu představit ze strany komise. Eh, v tato výroční zpráva eh, by měla být představena v takovým širším rámcu, rámci, to znamená eh, v rámci všech těch opatření, eh, která jsme v posledních letech přijali na to, abychom chránili finanční zájmy evropského spotřebitele a daňového poplatníka. Také jsme předložili důležité návrhy pro všechny části evropského rozpočtu na straně jak příjmové, tak výdajové. Jejich schválení v parlamentu a v radě podle našeho názoru velice změnila, totiž zlepšila eh, prostředí, ve kterém se eh, peněžní toky odehrávají. Eh, měli jsme tady dvě zásadní eh, legislativní iniciativy eh, z hlediska tedy trestního práva. Za prvé to byla směrnice za trestně právní boj proti, proti podvodům v oblasti finančních zájmu Unie, to je tzv. směrnice PIV, a za druhé směrnice k provádění posílené spolupráce v, s smyslu s řízení Evropského eh, státního zastupitelství. S řízením Evropského státního eh, zastupitelství eh, tím tedy byla zvolena její šéfka a ředitelka. Tím se tedy výrazně změnila krajina a de facto prostředí pro ochranu evropského rozpočtu. Eh, to znamená, že nyní to Evropské státní zastupitelství eh, může ze své úrovně přímo zahajovat eh, trestní vyšetřování a může se účastnit soudních eh, řízení v členských zemích. V současné době se účastní této aktivity 22 z 28 členských zemí a eh, naším cílem, tedy mě a kolegyně Jourové, je to, aby se zapojilo všech 27 eh, členských zemí a aby všechny přenášely příslušnost na toto Evropské státní zastupitelství. Jakožto nový aktér Eh, toto eh, Evropské státní zastupitelství eh, proměňuje také způsob fungování Evropského úřadu pro boj proti podvodům, tedy OLAFu. Znamená to, že se musí vyhra, vymezit přesně jejich vzájemná spolupráce a styčné body. Já se domnívám, že tím, že na evropské úrovni vzniká eh, Evropské státní zastupitelství, znamená to, eh, že OLAF se musí stát eh, jeho důležitým partnerem. Aby ochrana proti podvodům byla ještě účinnější, Eh, je nutné, aby OLAF měl k dispozici příslušné nástroje, tak aby mohl čelit stále rafinovanějším formám podvodů. V roce 2018 eh, jsme eh, předložili návrh revize právního základu OLAFu, který už byl předložen v radě, tak, aby abychom eh, jednak eh, dali sílu práci eh, Evropskému státnímu zastupitelství a také umožnili vyšetřovací práci pro OLAF, tedy vyšetřovací práci OLAFu. K zprávě PIV. V letošním roce se nám podařilo dosáhnout významného pokroku, ale musím zároveň říci, že stále ještě máme co zlepšovat. Nicméně eh, pro ochranu evropského eh, rozpočtu eh, Tedy toto je zodpovědnost nejenom evropských orgánů, operativně tedy nejenom Evropské komise. Podle článku 325 smlouvy o fungování Evropské unie jsou zodpovědné také členské země za ochranu finančních zájmů Evropské unie. Členské země de facto spravují zhruba 75 evropských rozpočtových prostředků, takže to je naprosto přiměřené. Tato společná zodpovědnost se projevuje v tom, že komise každý rok ve spolupráci s českými zeměmi, případně obcemi a kraji, eh, musí předkládat eh, nová opatření eh, pro ochranu evropského rozpočtu. Eh, tato zpráva v rámci směrnice PIF se vydává už 30 let a obsahuje konkrétní doporučení pro členské země, jak optimalizovat ochranu eh, prostředků EU. Eh, v souvislosti s 30. výročím obsahuje tato zpráva také přehled, jak probíhal vývoj v této oblasti za poslední tři desetiletí. Tím ukazujeme, vytváříme přehled, jakého pokroku jsme dosáhli od první zprávy PIV a zejména v posledních letech za Junckerovy komise. Můžeme pozorovat, že opatření členských zemí vedly 15 15% zlepšení odhalování eh, finančních podvodů ve srovnání s rokem 2013. Eh, současně s tím ubylo asi o 60 eh, nesrovnalostí, které zůstávají neodhaleny. Musím říct, že tento pozitivní trend, zejména tedy v důsledku v důsledku eh, realizace opatření navržených komisí eh, výrazně přispívá k tomuto trendu. Nicméně je třeba říci, že je třeba dělat více. Komise i parlament se shodují v tom, že ochrana evropského rozpočtu je o to důležitější v době, eh, kdy důvěra evropských občanů v evropský projekt je poněkud ohrožen. Ochrana finančních zájmů se týká celého cyklu boje proti podvodům, od prevence až po odhalování, vyšetřování a také trestní stíhání, eh, včetně sankcí. Eh, to znamená, že se to týká nejrůznějších aktérů, eh, to znamená v rámci plánování programů, koncepcí, auditů Eh, vyšetřování a stíhání. Eh, bohužel existují výrazné rozdíly mezi členskými zeměmi a ani uvnitř členských zemí eh, není vše na stejné úrovni. To, jak se postupuje proti podvodům s evropskými prostředky mm, nebo v oblasti spolupráce s OLAFem a naplňováním doporučení OLAFu. I Tady musíme dělat více, poněvadž eh, není eh, přijatelné, aby prostředky z tého rozpočtu se na místě využívaly jinak, nebo aby se eh, jiným způsobem bránilo, případně odhalovalo to, co se nemá dít. Čili chceme co nejlépe chránit evropský rozpočet. V novém víceletém finančním rámci na leta 2021 až 2027 eh, by se měla objevit další účinná opatření a ustanovení a eh, doufáme, že eh, v letech 2019-2020 se podaří schválit nové nařízení o OLAFu. Tyto navrhované revize vytvářejí předpoklady pro úzkou a účinnou spolupráci mezi OLAFem a Evropským státním zastupitelstvím. To je nezbytné proto, aby důvěryhodnost a účinnost celého evropského systému boje proti podvodům byla zajištěna. Státní zastupitelství umožní e, účinnější stíhání podvodů e, v rámci Eh, postupů, které platí v českých zemích. Nicméně ochrana evropského rozpočtu, eh, ta se odehrává nejenom v trestně právních, ale také v administrativních opatřeních. A z tohoto důvodu mají OLAF a státní zastupitelství eh, rozdílné a navzájem se doplňující úlohy. Například pokud OLAF eh, vydá doporučení eh, o pozastavení financování, může eh, Evropské státní zastupitelství tyto peníze okamžitě stáhnout a tím se tedy zabrání vymáhání prostředků zpět, které by mohlo trvat léta. Jak bylo řečeno, ještě jednou bych prosil, aby ta revize, revize nařízení o OLAFu eh, byla v radě a v parlamentu projednána a schválena co nejdříve. A to umožní Olafu to, aby nadále plnil svou důležitou roli a aby byl důležitým a spolehlivým partnerem Evropského státního zastupitelství. Eh, já vím, že ty trialogy, které nás čekají a jsou ve vaší odpovědnosti, nebudou jednoduché, poněvadž přístup Rady a parlamentu eh, je velice odlišný. Cíl je nicméně stejný a to je chránit co nejlépe finanční zájmy Evropské unie. Proto tedy komise, a to i nová komise, bude podporovat radu, podporovat radu i parlament v tom, aby se jejich stanoviska zbližovala, aby se dařilo hledat kompromisy a aby se v tomto nemuselo vyčkávat příliš dlouho, aby eh, tedy byla co nejdříve vytvořena nová a skutečně moderní právní situace. Eh, ještě bych se zastavil u no, nové Eh, strategie komise pro boj proti podvodům, eh, zkrátka CAFS. Toto je vlastně eh, třetí pilíř z boje s podvody, které jsou neustále nové a stále rafinovanější. Z tohoto důvodu komise v dubnu letošního roku schválila novou strategii pro boj proti podvodům, která sází zejména na dvě těžiště. Za prvé je eh, prohloubení znalostí komise o tom, jak bojovat proti riziku eh, podvodů a za druhé je eh, také přímý dozor komise nad eh, touto problematikou. Eh, proto jsme tedy eh, žádali a budeme žádat do budoucna více informací o příčinách a rozsahu podvodů a také budeme chtít sledovat tendence a vývoje. A to já podporuji. Chci také vytvořit kompetenční centrum pro boj proti podvodům. Eh, takovéto centrum může eh, výrazně přispět na základě faktů ke zlepšení této politiky a také může pomoci agenturám komise a institucím členských zemí v tomto boji, aby tato cena odborná práce eh, mohla být zahájena. Zahájili jsme v komisi Eh, posílení dohledu. A to se bude týkat všech, eh, všech služeb, všech oddělení komise. Je to důležitá horizontální kompetence. Eh, dámy a pánové, už léta žádáme členské země, aby si vypracovali své vlastní národní strategie na boj proti podvodům, tak aby se posílila, posílila účinnost boje proti podvodům. A je třeba říci, že zatím tedy máme 11 států, které nám toto předložili, další tři eh, na tom eh, pracují, ale zatím to nemají hotové a dále se na tom pracuje. To znamená, že 18 zemí eh, na naší výzvu de facto toto vypracovali. V zprávě PIF ještě jednou potrhujeme doporučení na zbývající členské země, aby také si schválili vlastní strategie boje proti finančním podvodům. Také váš výbor členské země k tomuto vyzývá a podobně Evropský účetní dvůr eh, toto rovněž vyslovil eh, v podobě zvláštní zprávy o boji proti podvodům v výdajích v oblasti kohezní politiky. Já tedy vnímám národní strategie boje proti podvodům za důležitý krok k tomu, aby boj proti podvodům eh, a nesrovnalostem na evropské a národní úrovni byl účinnější. Eh, dámy a pánové, v době eh, našeho mandátu jsme spolu s OLAFem vytvořili lepší rámec pro boj proti eh, podvodům a také v členských zemích, eh, které nás podporují a jsme za to vděční, a to i v zemích, které jsou příjemci, je tato kampaň úspěšná. Eh, nejdůležitější výzvou pro novou komisí bude mm, úspěšné, úspěšná realizace a uvedení v život tohoto rámce. Já tedy eh, připomínám, že k tomu potřebujeme příslušné zdroje a také pracovníky a že se to vyplácí, poněvadž do rozpočtu se vrací eh, mnohonásobek eh, těch prostředků oproti dřívějším dobám, které z nich bylo čerpány nesprávně. Zpráva PIF za rok 2018 ukazuje, že naše společné úsilí má úspěch a eh, příští komise na něm může stavět. Já děkuji vám i vašim eh, předchůdcům, paní Gresle a hm, předchozímu výboru za podporu konstruktivní spolupráce a také za kritiku, eh, kterou akceptujeme jako cený zdroj. Děkuji vám a nyní vaše, eh, děkuji za vaše příspěvky v rámci tohoto jednání. Děkuji vám, eh, pane komisaři, a nyní dostává slovo pan zpravodaj. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji panu Ettingerovi za tuto velice zajímavou zprávu, která nám byla předložena. Pro mě je to všechno velice nové a proto je pro mě velká čest, že se tomu mohu věnovat Já jsem se trochu díval na tu zprávu, která byla úplně první před 30 lety a tam na konci bylo, že boj proti podvodům je hlavním motivem a potom tam říkáte, že hlavní téma, které prochází tuto hlavní zprávu, je potřeba spolupráce se všemi úrovněmi, bez nichž nebude boj proti podvodům úspěšný to si myslím, že je skutečně zajímavé stanovení toho těžiště, to znamená ta spolupráce na všech úrovních, že to je podmínka pro to, aby ten boj proti podvodu mohl být úspěšný. A mě trochu chybělo v té vaší zprávě to, že samozřejmě to obsahuje řadu údajů, je to podle odstavce 325 smlouvy o fungování Evropské unie a musí tam být podána zpráva o opatřeních v předchozím roce, co bylo provedeno proti podvodům a tam je velký počet záležitostí. Trochu mě to překvapilo, asi by to bylo pro mě trochu jednodušší, kdyby to bylo německy než anglicky, to bych si mohla asi přečíst snadněji, ale nějak jsem se tím prokousal a je tam řada programů, které zavádíte. Je tam řada programů, například ten nejnovější EDIS. Úplně na konci se o tom hovoří, to Early Detection and Exclusion System. Tam je za velké náklady zaváděn systém včasného rozpoznávání a spočívá to na pravi, na bodech 135 až 144 a vzniká tam vlastně obrovské dílo, velice komplexní regulace a potom ve vaší zprávě zjišťuji, že v předchozím roce jste tam měli šest případů, které byly vlastně prostřednictvím tohoto panelu, toho zřízeného grémia, byly řešeny pouze šest případů. A potom tam byly ještě v nějakých předchozích letech čtyři roky, čtyři případy, ale vidím tady určitou nerovnováhu. Je to skutečně tak, že tady vlastně za velké náklady je zřízen sekretariát a odpovídající grémium vzniká, je obsazeno významnými osobami a potom za jeden rok se zabývá pouze šesti případy. Je to skutečně tak? To je jenom otázka. A tuto nerovnoměrnost vidím v některých bodech, že se tam snažíte vlastně elektronickými prostředky, různými zvláštními metodami rozpoznávání podvodů tam se snažíte nějak bojovat proti podvodům, ale o té spolupráci, o které se vlastně hovořilo v té první zprávě, jsem se tady za z toho tak moc nedočetl. Takže jsem vás chtěl požádat, jestli byste mohl říct něco k té přiměřenosti těchto opatření, protože v odstavci 5 jsem si v bodě 25 jsem si přečetl eh, o té otázce toho odstrašování, jestli to bude skutečně fungovat odstrašujícím způsobem. Ještě několik připomínek. Ještě mi tam také chybělo ty případy, o kterých jste hovořil, ty jsou rozděleny do jednotlivých zemí, takže tam není to tam samozřejmé vlastně, kde přesně se ty problémy objevují, jestli je to třeba tady v Bruselu nebo v určitých konkrétních zemích v nějaké určité koncentraci. Takže to mi tam trochu chybělo, to rozdělení na tu lokální úroveň. Říkáte, že za těch posledních 30 let se toho hodně podařilo, byly tam velké pokroky, to je samozřejmě dobré, ale kladu si otázku, když teď už ty současné systémy celkem dobře fungují a poklesly ty problémy, tak na co potřebujeme ještě ten úřad EPPO, ten úřad toho veřejného žalobce? To je pro mě taková polemická otázka trochu. Vždy mají být přijímána pouze vhodná a přiměřená opatření pro boj Komise proti podvodům a v tomto eh, mnoho se toho přesouvá do elektronického světu, světa. Pane kolego Kusy, musím vás upozornit, že hovoříte již 6 minut. Normálně mají zpravodajové 4 minuty. Takže já jsem vám dala ještě dvě minutky, ale už prosím, abyste to dokončil. Já jsem se předtím ptal a dostal jsem odpověď, že se mohu vyjadřit asi ve stejné míře jako pan komisař, ale dobře. Měl jsem řadu ještě otázek, ale už to omezím. Potom chci ještě položit už jenom tedy tu otázku. Tady je velice důležitá transparentnost. A jak můžeme dosáhnout dodržování nařízení o ochraně údajů. Na jedné straně musíme chránit, na druhé straně je potřebujeme, abychom mohli odhalovat podvody. Takže jak dokážete vyřešit tento rozpor? A potom bych se chtěl věnovat ještě jednomu bodu, a to ta čísla, o kterých hovoříte, jsou v těchto případech i ty, tam jsou vlastně i ty případy na národní úrovni, kde je tedy nějaký podvod v případě dotací tak je i toto eh, zobrazeno v těch vašich číslech, a nebo to všechno potom probíhá na národní úrovni? A ještě ta otázka, kdo vlastně definuje, zda je něco podvodné, anebo zda to podvodné není, protože vy to tam rozlišujete ve statistice a kdo to tedy stanoví, jestli něco je podvodné nebo ne, protože teoreticky je možné to eh, stanovit až po tom, co padne rozsudek u soudu. Možná ty ostatní otázky eh, vám potom můžu třeba položit ještě písemně. Eh, v každém případě moc děkuji, pane komisaři, za to, že jste to všechno takto představil a musím říci, že jsem velice rád, že tam chcete zřídit ta přístupová práva. O těch přístupových právech se tam hovoří na začátku toho schrnutí. Access rights přístupová práva pro EPPO, pro účetní dvůr a další. A jak to, jak to tady má přesně fungovat? Tam předpokládám, že asi uh, musí to nějak tak fungovat, aby tam nebyly ty ti lidé předem varováni, protože potom by vlastně se žádný podvod nenašel. Bylo to, trvalo to skoro 10 minut. Možná by bylo nejlepší, kdyby pan komisař teď odpověděl na ten velký blok a potom bychom mohli teprve se věnovat dalším otázkám. Asi by to dalo větší smysl. Velice rád. Nejprve tedy k té otázce, jak zveřejňujeme tuto zprávu. Ta je nyní k dispozici ve třech jazycích, včetně Němčiny. A v těchto dnech je podle kapacit našich překladatelských týmů překládána do všech 24 úředních jazyků. To je naše povinnost a dělá se to v rámci našich kapacit. Dále eh, to rozdělení na jednotlivé členské státy a země je v té příloze, kde hovoříme o těch částkách podle politiky soudržnosti a podobně. Tam je to podle těch jednotlivých členských států rozděleno. Takže je to v příloze té zprávy. Práci ETIS, k tomu jste měl otázku. Je to nová instituce, která vznikla po roce 2016, po novele teprve, aby bylo splněno zadání Evropského soudního dvora já jsem si jistý, že ten počet těch šesti případů v nadcházejících letech velice naroste, protože to teprve vlastně se vytváří. Eh, proč potřebujeme EPPO? Je to jednoduché. OLIF, OLAF je instituce, která již funguje několik desetiletí. Ta odhaluje podvody a nesrovnalosti a podvod je něco, co je samozřejmě upraveno ve vnitrostátním právu. To znamená, že tam je nějaké úmyslné klamání, nějaký úmyslný podvod. Takže tam je potřeba, aby tam byl nějaký úmysl, nějaké třeba ale, ale jinak tam jsou i jiné nesrovnalosti, jako je třeba špatný součet něčeho a nějaké nezamýšlené nesrovnalosti, které ale stejně nejsou přijatelné. Ve vnitrostátním právu je celosvětová schoda v podstatě na tom, jak se tyto záležitosti definují. Ale patří to tedy vždy tomu právu toho jednoho členského státu, jak si to konkrétně upraví. A tady je to trestní stíhání na, v národní kompetenci. EPPO, když máme nějaký trestný čin, nějaký takovýto trestně právní případ, tak tam dochází k, k vyšetřování a dospěje k tomu, že došlo k podvodu v určitém konkrétním rozsahu a tím vlastně jeho role víceméně končí, protože to potrestání samotné už není jeho úlohou. Potom předá tyto informace těm vnitrostátním orgánům stíhání a vyšetřování. A my jsme tady bojovali o harmonizovanou práci, aby tady bylo vlastně určité státní zastupitelství na evropské úrovni. OLAF může dát to, co zpracuje EPPO, a EPPO potom podává obžalobu u vnitrostátních soudů. Ale je tedy, máme, máme díky tomuto důslednější spravedlnost než dosud. Takže můžeme říci, že OLAF je jakoby na úrovni policie a EPPO e je jakoby na úrovni státního zastupitelství. Policie to tam vyšetří, vezme si otisky prstů a podobně, potom to předá státnímu zastupitelství, které to potom předá soudu. Takže podvod, pokud jde o rozpočet nebo finance, tak tam vyšetřuje OLAF, potom vlastně se to dostane k EPPO a potom k těm vnitrostátním soudům. Takže EPPO je tady vlastně dalším logickým krokem k harmonizaci těch, těch trestně právních opatření u podvodů poškozujících evropský rozpočet. Potom ještě otázka ochrany údajů a transparentnosti. GDPR je něco, co skutečně chráníme a dodržujeme. ale musíme zároveň být transparentní i na základě otázek poslanců. Takže vlastně i ty otázky poslanců by se měly řídit tím, že ta naše transparentnost je nějak omezená a musíme dodržovat tu ochranu údajů. Ale pokud jde o nějaké trestné činy, tak tam je to veřejná záležitost, tam vlastně není nic zamlčováno. To byla ta hlavní témata. Děkuji moc, pane komisaři. A teď tedy stínový zpravodaj. A doufám, že se budete držet pouze minuty a půl nebo něčeho takového, aby, abychom to stihli. Děkuji, děkuji moc, pane komisaři, za tuto zprávu, která schrnuje také těch posledních Pět let činnosti, nejenom těch posledních 30 let. A skutečně ten vznik EPPO, přijetí směrnice PIV a změny nařízení o OLAF a ten nový, nová strategie proti podvodům jsou důležité elementy za posledních pět let, ale na druhé straně nás mrzí, že je ta, to, ta též komise, která opustila tu dvouletou zprávu a umožnila e, nástup nového generálního tajemníka, ale je to vlastně součástí rovnováhy. Ten termín pro transpozici směrnice TIF byl červenec 2019 a komise bude muset provést posouzení správné implementace do roku 2021, takže nyní je velice brzy se ptát, ale můžete nám říci, kolik členských států tu směrnici implementovalo a kolik ne do toho termínu. A také komise navrhla úpravu nařízení 883 o OLAFu na přizpůsobení OLAFu k fungování EPP o Evropský parlament přijal pozici v prvním čtení, ale ta jednání ještě nezačala a není pravděpodobné, že bychom stihli přijmout to nařízení včas. EPPO by mělo začít fungovat již na začátku příštího roku, tak jaká tedy bude ta situace, když EPPO začne fungovat, ale nařízení o OLAFu nebude ještě přijato. A jak bude tedy EPPO mezi tím fungovat? A poslední otázka. Všichni víme, že EU se chce věnovat boju proti podvodům, ale, někde, ale jednání u Greco nepokračují. Takže jak to chceme zajistit? Děkuji. Jednu prozbu bych měla na všechny kolegy. E, pokud chceme, aby nás e, tady všichni brali vážně, tak hezk, vlastní mínění je hezké, ale e, prosím, buďte opatrní s mm, vlastními osobními názory a obviněním z podvodu e, jiných. E, říkám to e, svědomím, co se týče případu pana Barosa a pana Selmayera, to se zkoumá, pokud jste osobně proti tomu, to je jiná věc, ale buďte prosím opatrní, chceme, aby nás abychom byli bráni vážně, kolega Lenec, jako stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem trošku zklamán. Já jsem tady nový v tomto výboru a měl jsem dojem, že všichni dostaneme stejně času jako komisař. To by bylo poměrně štědré, již jsem si připravil 15-minutové výpříspěvek a nyní na to mám minutu a půl, takže já to zkusím Děkuji komisaři, děkuji Olafu za tuto zprávu. E, co se týče kvalitativní analýzy, tak jeden z problémů, e, možná mm, to může komisař trošku e, vysvětlit, ta kvantitativní analýza moc neznamená v tomto kontextu, protože ta čísla, jak komise sama tvrdí, jenom ukazuje, kolik případů se odhalí členských států, kolik oznámí, ale nemluví o skutečné množství podvodů. Takže by mě zajímalo, zda na základě těchto zpráv, které děláme každý rok, eh, lze říci něco eh, mm, rozumného o podvodech, zda stoupají, klesají, zda je lépe odhalujeme a podobně. A jak tato, proti pod, tato strategie proti podvodům pomáhá eh, mm, a jak zlepšuje tu analýzu. Možná ještě jedna otázka. Vy jste řekl v té zprávě, na, zmínil eh, návrh komise, eh, na, co se týče ochrany rozpočtu a právního státu. Když slyším, že jenom 11 členských zemí má strategie proti podvodu a my doufáme, že ostatní budou následovat, jak tedy vidíte eh, ty národní strategie proti podvodům jako podmínku Um, abychom tedy splnili ten aspekt právního státu um, v rozpočtu. Děkuji za přesné krátké otázky a nyní dám slovo Katarině Keniče jako stínové zpravodajce. Děkuji. Děkuji um, um panu komisaři který ehm, tady před námi mm, vystoupil. Jak bylo řečeno, ty politiky už jsou 30 let staré. A um, hodně se zlepšil boj proti podvodům, nicméně stále čelíme novým výzvám. V tomto výboru už minulý týden jsme mluvili o e-commerce. A vývoji, což je nepochybně důležitá inovace pro občiny, ale také představuje um, další možnosti, co se týče podvodů a um, celních podvodů. Kromě těch 22 mm, států, kteří to již dělají, tak další se mohou připojit. No, eh, nové nařízení OLAF musíme znovu zvážit, protože spolupráce mezi eh, prokurátory evropským a eh, OLAFem může být užitečná v boji proti podvodům a ochraně finančních zájmů EU. Moje otázka je trochu obecnější. Já bych si přála, abyste se vrátili k tomu, co eh, jste říkali a řekli nám být trošku víc detailů. Na ochranu mm, efektivní eh, finanční zájmu e EU potřebuje legislativní a právní harmonizaci. Národní orgány řekli, že pracovní dokumenty eh, příloze zprávy ukazují, že jsou stále rozdíly mezi praktikami v členských zemích praxí v členských zemích. Sledem k definici podvodu, mm, koncepci eh, ochraně finančních zájmů EU, jak jste řekl, už to běží 30 let, není to nic nového v evropském právu, je to konsolidované už. Jak byste chtěl hom, větší homogenitu, co se týče upozorňování na nesrovnalosti ze strany národních orgánů? Ten jednotný přístup je důležitý, pokud máme efektivně bojovat poškoz, proti poškozování finančních zájmů EU. Děkuji. Děkuji. Thank you so much, um, chair. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Z Stín, jako stínová zpravodajka Renew chci poděkovat komisi za právo na, na práci a za celkově za práci této oblasti. Um, takže um, připomeneme si 30 let boje proti finančním zájmům, za finanční zájmy EU. Od té doby se objevily nové výzvy a ochrana finančních zájmů EU je stále důležitější. Ehm, co se týče mm, otázek některých kolegů, tak já se chci zaměřit na nějaká čísla. Je znepokojivé, že ve srovnání s rokem 2017, i když počet nesrovnatelností zůstal stabilní nebo poklesl, tak finanční částky zvýš, narostly o 83%. To znamená méně, ale větší zásahy do rozpočtu. Také je znepokojivé, že v důležitých oblastech jako zemědělství nesrovnalosti ve dvou zemích, Rumunsku a Itálii, představovaly více než 60 všech nesrovnalostí v EU v roce 2018. Rumunsko je tedy na vrcholu, ne, nebudu populistka, ale protože když to neřeknu, tak ne, své zemi neposloužím. Pak následuje Maďarsko a Polsko, to jsou dva tedy ze šesti zemí, které se nepřipojily k EPO a které jsou předmětem řízení k aktivaci článku 7. E, toto je jedna z největších hrozeb rozpočtu EU. Mm, vytvoření EPO je velký krok k ochraně finančních zájmů EU, ale máme tady stále důležité výzvy. A Mm, jedna z nejdůležitějších je, aby eh, eh, spolupracovaly všechny členské země. Dále je důležité lépe monitorovat ehm, nástroje finanční sankce, pokud máme efektivně chránit finanční zájmy Unie. Dále členské státy musí projevit velký, velkou angažovanost v této věci, protože ochrana finančních zájmů unie nakonec znamená ochranu finančních zájmů všech eh, občanů Evropské unie. A právě proto potřebujeme tyto nástroje na evropské úrovni. Už máte tři minuty. Děkuji. Kolega Savama. Děkuji děkuji panu komisaři Otegnerovi a vítám zprávu samozřejmě. Také vítám analýzu a doporučení komise. Myslím, že nejdůležitější eh, je tedy um, zkušenosti OLAFu boje proti podvodům, která je dobře tedy mm, zdůrazněna. Také se chci připojit ke kolegům stínovým zpravodajům, tedy k panu Lenersovi, Bohužel, co mm, tady obecně máme, je spíše jakési účetnictví. Nepomůže nám to pochopit, co se ve skutečnosti děje v členských zemích. Není to všem chyba komise nebo komisaře, ale celkově, když se, pokud se nedostaneme dál, a neuděláme si celkově lepší obrázek s legislativními změnami, a s těmi čísly, které přicházejí členských zemích, tak se daleko nedostaneme. Já také chci poděkovat komisaři Atinerovi z celého srdce za vaši tvrdou práci za posledních pět let na těchto věcech a za vaši skvělou spolupráci s Výborem pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku na závěr na pana komisaře. A to je, co je vždy obtížnější, stále náročnější postupy. Jsou tady možná nějaké nové modely nebo vzorce? Dále nějaký systém, kdy se podvody vyplatí, protože se udělají eh, předem nějaké výpočty. To znamená, že si rozmyslí dopředu, mm, eh, je zase ten eh, podvod vyplatí, jaké by to mělo náklady a tak dále a bude v tom pokračovat. A čímž se narušují trhy. Mm, moje otázka Objevují se častěji tyto systémy? Já znám, já vím o jednom případě, kdy eh, tady byla snaha, zda ty tresty jsou dostačující. Že vlastně někdo účetnicky počítá s tím, že bude potrestán. Účetně tedy. A pak si roz, tedy eh, rozmyslí, že i tak se mu to vyplatí. Takže, eh, pane komisaři, můžete během deseti minut eh, odpovědět na ty otázky? Poslední otázka, zda u těch podvodů již eh, ty možné následky jsou vlastně započítávány a zda se to nakonec vyplatí, tak my, pokud, pokud něco objevíme, tak to můžeme sledovat zpátky, to znamená, nebo dohledat, to znamená, když eh, je odhalen eh, podvod, tak tomu podvodníkovi nic nezbyde a eh, následuje ještě trest, který závisí na vnitrostátních pravidlech. Podvod a závažný podvod v národním trestním právu může vést k pokutám, ale také k odnětí svobody. To je stále odpovědnost národní legislativy. My máme ve své zprávě Eh, takové um, podvody, abych si plné různých triků, například u e-commerce, digitálním světě se ty metody mění. Digitální služby um, přináší pokrok, ale také nebezpečí. A právě u e-commerce je, dochází k velmi znepokojivému vývoji, ale také my v naší práci to zohledňujeme. A už jsme eh, lepší než před deseti lety. Co, kdy pokud v členském zemi eh, stoupá objem těch prostředků podvodných, tak to je několik eh, drobných nebo ně, několik vel, jednotlivých velkých případů. Takže objeví se jeden případ a právě v tom roce Eh, rychle vzroste objem podvodů. V příštím roce třeba zase klesne. Eh, doporučení národní strategie, to je bohužel jenom doporučení. My nemáme, ne, nemám pistoli, abych je eh, ty členské státy a vlády a parlamenty k tomu donutil. Obecně Ehm, některé věci jsme slyšeli od členských zemí a tam je trošku větší vliv na ehm, strany a poslance. Je to podobně jako ehm, eh, já sedím jaksi v Koloseu a přijdou lvy ve formě členských zemí. a říkají, já říkám, dobře, dobře, dělejte víc. Takže komise eh, má omezené kompetence. Nejsme jeden stát, nejsme eh, tak daleko jako Praze, Budapešti, Berlíně, Bukurešti, Sofii. Že eh, prostě přiletíme a řekneme, udělejte to, toto. Evropská unie není centrální stát a parlament a my máme omezeně, eh, omezené pravomoci. Když se podíváte, odkud jsme přišli, tak jsme dosáhli hodně. Ještě před 20 lety OLAF nebyl tak silný jako teď. Členské státy to vnímali spíše jako sekretariát. A doufám, že ten proces mm, směrem k evropské vládě půjde dál a pak můžeme e, plnit očekávání, které máte. E, při implementaci směrnice PIS 12 členských zemí to implementovalo, 8 částečně zbytek ještě ne. Co nám zůstává? Nakonec nám zůstává řízení pro porušení smlouvy. A to také spustíme. Ehm, my sázíme tedy na doporučení a také na právní stíhání, kdy Evropský soudní dvor do toho bude tedy zapojen. Ehm, dále Barroso a Celmer ale. Ehm, tento případ není, nesouvisí s podvody. Tam šlo o otázky služebního poměru. Ale s podvody to nemělo nic společného. Můžeme mluvit o etických otázkách, ale ne o podvodech. To je špatné místo, špatný sál, eh, špatná chvíle. Mlouvám se. Nemůžeme tady obvinovat ne, nebo eh, vlastně eh, klást otázky, které eh, nijak nesouvisí s eh, podstatou té zprávy. Děkuji, pane komisaři. Já nakonec na závěr chci jako předsedkyně výboru poděkovat panu komisaři, protože v posledních letech spolupráce s KONT a příslušným komisařem pro rozpočet byla vynikající a to chci také jasně říci, že srdečně děkujeme a doufáme, že se uvidíme a um, přejeme si, aby to, co jste začali, tak abychom to mohli dále podpořit a do budoucna pak na to navázat. Já e, úplně na závěr jako zpravodajka chci říci, že skutečně děkuji, byla to vynikající spolupráce. A teď jsem docela smutná, že, protože pan Johannes Gár je tak příjemný, kompetentní komisař, takže se vlastně jsme smutní, že se musíme s takto kompetentním komisařem rozloučit. Genau. Ich möchte mich den Worten einfach anschließen und mich auch Já chci poděkovat um, panu mm, komisaři. To byl můj první dojem. Eh, tady mm, pro mě bylo velkou radostí tady slyšet, jak velice kompetentně a eh, podrobně eh, se k tomu vyjadřujete, takže děkuji vám za vaši dnešní přítomnost. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, kolegové, dostáváme se k bodu číslo 4 na našem programu. Prosím, prosím o klid v sále. Děkuji vám. Tak já především eh, vítám pana Nikolase Milionise eh, z, z účetního dvora, z Evropského účetního dvora a já tedy jsem eh, velice eh, ráda a vděčná, že na vzdory chřipce jste dorazil. Já tedy dám rovnou, rovnou slovo našemu zástupci účetního dvora a poté panu komisaři paní eh, předsedkyně, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že mohu eh, vám eh, představit zprávu, která se týká udělení Absolut 2018. My jsme odhodli, odhadli chybovost za 2,4%, pokud se týče přírodních zdrojů. Eh, v posledních eh, dvou eh, letech je to poměrně vysoko a je to pořád tedy nad 2%, což je prach závažnosti. Týká se to zhruba čtvrtiny rozpočtu pro přírodní zdroje. Týká se to tedy výdajů pro rozvoj venkova, klimatické záležitosti, rybolov a opatření tržní. Dá se říci, že eh, ze 156 vyplacených plateb, které jsme kontrolovali, zhruba čtvrtina byla ovlivněna chybami. A bylo to eh, například chyby eh, v způsobilosti, podmínkách pro ní, zadávání zakázek, grantová pravidla. Týká se to do značné míry také pro malé střední podniky. A také zde máme eh, například eh, mladé farmáře, kteří ovšem po obdržení první eh, platby už nebyli dále způsobili k, doda- k pobírání těchto prostředků. V loňském eh, roce jsme doporučili komisi, aby se zabývala účinností eh, činnosti členských zemí pro řešení eh, příčin těchto chyb. Toto doporučení je také relevantní pro chyby a slabiny, které jsme nalezli v roce 2018 a také pro následné kroky. Zbývající 72% rozpočtu odpovídají pro odpovídají no, přímým platbám eh, v rámci eh, AGF. Eh, toto znamená, že jsme se dostali pod, tu, pod ten práh závažnosti, který je 2%. Z 95% auditovaných plateb 1,80 bylo bezchybných, Eh, zejména jsme našli chyby eh, v drobných přeplatcích eh, v rozměru do 5%. Můžeme říct, že přímé platby EAGF se týkají zejména integrovaných administrativní a kontrolních systémů, dále systému identifikace pozemků, geo geoaplikací GSAA. Můžeme říct, že v roce 2018 eh, komise představila, že chybovost v celé společné zemědělské politice bylo 2,1% eh, a EAGF přímé platby 1,8%. Zdá se tedy, že u těch přímých plateb to už není výrazná chybovost, zatímco u celkové eh, zemědělské politiky eh, je to pořád ještě příliš vysoko. Od roku 2015 jsme tedy žádali nebo žádáme od příslušných orgánů, eh, aby posuzovali a vyjadřovali se k právní správnosti a řádnosti vyplacených plateb. Eh, my jsme v roce 2018 provedli eh, revizi v 17, u 17 certifikačních orgánů, přičemž pět z nich považujeme za spolehlivé. Eh, pokud se týče chybovosti, jak ho zveřejně DG Agri, tak DG Agri upravila čísla, která se týkají vyplácejících agentur. Eh, většina úprav se týkala kontroly kompliance kontroly zhody eh, u eh, výdajů vyplácejících agentur. A zde tedy komise vychází z jejich údajů jako primárního zdroje zajištění regulárnosti plateb. V roce 2018 jsme také zveřejnili dokument o budoucnosti společné zemědělské politiky a stanovisko mm, eh, k legislativním návrhům v období po roce 2020. Eh, pokud se týče fungování eh, výdajů na přírodní zdroje, jsme také vydali speciální zprávy, jako například pro obnovitelné zdroje energie, základní systém plateb a dále možnost zjednodušených, zjednodušeného vykazování nákladu u eh, projektu pro rozvoj venkova a pohodu zvířat. Eh, také se to týkalo témat, jako je znečišťování vzduchu, zachycování uhlíku, eh, prevence povodní a dezertifikace. Také jsme zjistili přímo na místě, že akce v rámci rozvoje venkova se obecně odehrávaly přesně podle plánu. Eh, již dříve jsme poukázali na to, že u některých projektů je možné využít zjednodušených eh, způsobů vykazování nákladů, což uspoří administrativní nákladnost. Eh, tato opatření Eh, by se mohla týkat také podobných eh, jiných eh, činností a příslušných výdajů. A zdá se, že zhruba jedna třetina projektů, které jsme zkoumali, by z toho mohla mít prospěch. Také jsme zkoumali způsob měření fungování a úspěšnosti reportingu v rámci společné zemědělské politiky. Zjistili jsme, že zhruba eh, jedna třetina eh, akcí eh, v rámci rozvoje venkova mm, neměla žádné ukazatele, kterým by bylo možné měřit účinnost a smysl. A indikátory, které byly definovány, nevždy se kryly s cíly, ale eh, spíše šlo jenom o měření míry dosahování výsledku. My v této souvislosti eh, jsme zveřejnili eh, sadu doporučení pro novou společnou zemědělskou politiku. Děkuji vám, pane Milionisi. Nyní bych požádala pana komisaře Hogena, aby si vzal slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, členové parlamentu a členové účetního dvora, především bych vám chtěl blahopřát paní předsedkyně k ustanovení předsedkyní tohoto výboru. Je to už moje šestá příležitost vyjadřovat se eh, k souhrnému rozpočtu a samozřejmě je to také naposledy, co tak dnes jsem a uvědomuje si, Eh, jak je to důležité a jaké příležitosti z toho vyplývají. Eh, vy jste vždycky zajistili to, abychom měli eh, systém veřejné, tedy ochrany veřejných fondů. A my se nyní budeme soustředovat na absolutorium za rok 2018 a já bych tedy reflektoval také absolutorium za posledních pět let. Společná zemědělská politika přináší podle mého názoru přidanou hodnotu eh, evropským občanům a je to tak dobře. Já tedy docházím k závěru, že výkaz činnosti DG Agri eh, tady máme skutečně eh, absolutorium pro 97,5 výdajů a shodujeme s tím velice dobře s účetním dvorem. Pokud se týče těch přírodních, přírodních zdrojů, Eh, tak tady se ukazuje, že ta chybovost je kolem 2,5 komise, eh, dochází k číslu 2,15 ale to je pořád ještě mnoho. V letošním roce eh, jsou přímé platby prosté podstatných chyb. Došlo také k zlepšení práce certifikačních orgánů, které jsou stavební kámeny našeho modelu. Eh, pozitivní názor účetního dvora je reflektován také tím, že v letošním roce nemáme žádná doporučení, eh, která by se týkala společné zemědělské politiky. A eh, tento výsledek reflektuje poctivou práci mnoha lidí v komisi. To také ukazuje, že úsilí komise identifikovat chyby a nacházet systematická řešení má skutečně svůj význam a svou hodnotu. Členské země eh, se zavazují k modernifikaci modernizaci svých systémů a to také znamená, že svým dílem přispívají. V této zprávě se eh, konstatuje, že identifikační systém pro eh, pozemky rovněž přispívá ke snižování chybovosti. Situace v oblasti rozvoje venkova, zejména ta tržní opatření EAGF, eh, to je poněkud složitější, ale navzdory této komplexnosti eh, se nám podařilo vyřešit některé z těch problémů v této oblasti. Iniciativy, které jsme přijali, se začínají vyplácet. My jsme zlepš- zjednodušili také implementaci právního rámce, což je dobře. Eh, další akce implementují přímo členské země. Ještě bych chtěl, eh, chtěl říci, eh, co nám pořád ještě leží na srdci, zeměna, pokud se týče eh, případu podvodů a střetu zájmu, které se dostaly na veřejnost. Já bych chtěl ujistit, že Olaf bere všechny to případy velice vážně a my uděláme všechno proto, abychom vše vyřešili v souladu s rozpočtovými pravidly Eh, vše bude oznámeno komise, vše bude řádně vyšetřeno právě proto, abychom chránili rozpočet eh, Evropské unie. Eh, je to poměrně malý počet případů, ale bohužel to znevěrohodně celou práci rozpočtových orgánů. Můžeme říci, že chybovost je velice nízká a dostává se tedy k hranici, k tomu Prahu podstatnosti. Eh, finanční korekce. Eh, tady máme skutečně, eh, tady, tady jsou určitá rizika, ale ukazuje se, že úspěšnost je tady velice solidná. Přímé platby a jejich absorpční schopnost dosáhla téměř 99%, to je dobře Eh, pokud se týče nových opatření v rozvoji venkova, tak jsme vyplatili 48 eh, celkových prostředků, což je 47,7 miliard eur. A nyní eh, my se snažíme tady soustředovat na výsledky a tady se zmíním o tom, na co se chceme do budoucna soustředit. Jde nám především o zaměstnanost a pracovní místa v zemědělství přímo a nepřímo je zapojeno 44 milionů lidí. To je celý ten agro a potravinářský průmysl. A to znamená, že musíme toto chránit před tržními trhy a to také děláme. Já tady podporuji přímé platby, přímé platby na podporu základního příjmu a další věci. Čili my skutečně chceme, aby farmáři měli zajištěný základní příjem a tím, aby byla zajištěna jejich stabilita v ekonomickém smyslu. Zároveň tedy máme eh, důležitou, důležitou oblast a to je životní prostředí eh, životní prostředí. Eh, taky bych chtěl říct, že kritika, co se týká distribuce prostředků, není zcela oprávněná. Eh, my skutečně přes 75 eh, dáváme malým firmám od nad 5 hektarů a eh, polovina jde ještě menší firmám pod 5 hektarů, což je velice inkluzivní přístup. To je také nutná nebo vhodná diverzita a souvisí to také s mm, příslušným zastropováním. Já tedy pracuji na Eh, návrzí po roce 2020, kde právě tyto eh, tři pravidla budou eh, zdůrazněna. My jsme také značné prostředky dali k dispozici farmám, které potřebují restrukturalizaci. Zhruba 160 tisíc nových mladých farmářů se etablovalo a máme tady Eh, také rozšiřování eh, širokopásmového připojení. Eh, před pár lety bylo 11%, dneska máme pokryto 53%. A to ukazuje, že tato opatření skutečně rozvíjejí venkov. Samozřejmě potřebujeme rozsáhlý systém akcí, která vytvoří na venkově atraktivní prostředí, které bude přitahovat také mladé a na to se chci taky soustředit v té reformě na léta po roce 2020. Jde nám také o udržitelnou eh, budoucnost a to znamená, že eh, to zazeleňování je velice důležité. Eh, farmáři eh, se k tomu hlásí a chtějí také modernizovat svá zařízení, své vybavení, chtějí eh, lépe využívat například energii a je to velice důležité pro naše klimatické akce a zelenou ekonomiku. Výsledky jsou dobré. Od roku 1990 se nám podařilo zredukovat emise o 20 Eh, také nám neustále roste, roste počet organických farem, tedy biofarem. V některých eh, členských zemích je jich už přes 20 No a k tomu patří různé eh, praxe, osvědčené postupy, podporování biodiverzity. Budeme mít novou, nové nařízení o biovýrobě a tady budeme mít harmonizovaná pravidla a budeme mít také modernizované předpisy na podporu tohoto sektoru. Evropské zemědělství je nejenom udržitelné, ale také konkurenceschopné globálně. V prosinci 2018 jsme přijali návrh směrnice o neférových obchodních praktikách a to se týká také našich dodavatelských řetězců, Eh, kde se snažíme chránit zemědělce před neferovým chování obchodníků. A musím říct, že také eh, naše eh, export zemědělských výrobků, naše exporty rostou. Takže je třeba říci, že my současně s tím nenarušujeme zemědělské sektory v rozvojových zemích. My naopak přispíváme k udržitelnosti tamnějšího zemědělství a k zaměstnanosti. A Evropská unie mimo jiné je také největším světovým dovozcem potravin právě z těch nejméně rozvinutých zemí. Evropská unie je největší destinací afrických exportů eh, zemědělských výrobků. Je to 5,6 miliardy eur eh, v roce 2000 18. E, e, evropští občané se nemusí bát zajištění dodávek a ani jiných výzev. A to je skutečně dáno tím, že máme stabilitu zemědělského sektoru. E, takže přístup komise ke společné zemědělské politice bere v úvahu jak naše úspěchy, tak také výtky ze strany účetního dvora. A my jsme v pozici na tom, aby naše politika se dále rozvíjela. Po roce 2020 budeme stavět na tom, co se podařilo a budeme přecházet od přísných pravidel eh, pro shodu a eh, administrativní eh, podmínky. Spíše se budeme soustředovat na výsledky. Ano, děkuji vám, pane komisaři. Teď bych vám chtěla poděkovat a také vašemu DG za to, že jste nám tady eh, vždy poctivě zodpovídal na naše podněty, případně kritiku jako kont. A eh, já eh, jako zpravodajka bohužel musím také vám trošku zkazit náladu a mám i kritické otázky. Za prvé, eh, když slyším, jak hovoříte, tak to zní, jako kdyby všichni farmáři u nás byli naprosto nadšení. Eh, problém je, že tomu tak není. Já to říkám zcela otevřeně. Mám problém s tím, že eh, v některých zemích a mnohých zemích se potkávám s farmáři, kteří úpí pod obrovskou zátěží administrativní, přičemž Eh, jednotlivá DG mají i protichůdné předpisy a požadavky. Účetní dvůr zcela správně opakuje, že všechny směrnice a předpisy eh, musí být takové, že musí být za A srozumitelné a splnitelné a za B ne v rozporu, nesmí si navzájem protiřečit a konstatuji, že v zemědělství tomu tak v současné době není. Zejména tedy ta byrokratická zátěž, eh, která eh, sahá od zcela nepodstatných věcí až k zásadním chybám, tak eh, já myslím, že tady to rozlišování ze strany země, tedy eh, vašich orgánů, tady to nevidím. Jestliže někdo třeba eh, označkuje eh, zvíře o tři týdny později, tak je to chyba, ale jsou to, to, to prostě není zas až tak podstatné a je to přesto vnímáno jako chyba. Čili já si myslím, že nadále to byrokratická zátěž zemědělců je příliš vysoká, příliš drtivá a mnozí, mnohé rodinné farmy to prostě vzdávají. Já tedy, kdybych se zde zeptal, eh, zeptala, jakým eh, způsobem funguje tady, funguje tady ta byrokracie, tak eh, než by mi lidé odpověděli, museli by to nejdříve půl roku eh, studovat. A to vlastně souvisí také s příštími finančními výhledy. A další otázka. Konstatujete obtíže s identifikací bio, výroby biovýrobců? My víme, že bioprodukty jsou na trhu Eh, dražší a tedy ziskovější, ale eh, pokud eh, tam dochází k podvodům, co je příčinou těchto, těchto podvodů? Já, já vím, že v Německu podvodům dochází. Proč to fun, tak to funguje a kde jsou tedy problémy auditní, kde jsou prostě kde jsou ty problémy. Jestli, jestliže jednoduše prostě něco označíme za bio, tak to musí skutečně být bio. Zajímalo by mě také eh, ty chyby, které zjišťujete, nakolik jsou, eh, řekněme, eh, z nedbalosti nebo, nebo malé chyby, na druhé straně, co z toho nebo kolik z toho je závažný podvod. Také třeba vím, že na Slovensku nebo i v Rumunsku Tady se hovoří velice zdvořile o eh, dvojitých žádostech, duplicitních eh, eh, žádostech, nebo o tom, že někdo hospodaří na pozemcích, aniž to ví majitel a podobně. Takže já bych si přála, aby, dobře, ty kontroly třeba podle katastru Eh, jsou eh, lepší, ale pořád eh, se děsím toho, že ukrást někomu půdu v Evropě možné je. A že tedy právní stát v tomto směru dostatečně nefunguje. Takže by mě zajímalo, to je moje otázka, můžete garantovat, že v Rumunsku, na Slovensku nebo i jinde se už nebude krást půda a že tam, kde se to děje, Eh, budou tak drsné tresty, že ten, kdo se o to pokusí, už to neskusí po druhé a za druhé, že prostě z toho nebude mít žádný zisk. A další věc, já tedy nežádám, abyste to zodpověděl teď, ale jménem všech kolegyň a kolegů, a to je prosba na všechna DG. Rádi bychom viděli eh, celkové schéma Eh, jak tedy ty chybovosti, eh, jak, jaká je jejich struktura. Protože to je v každém DG trošku jinak. A jestliže my hovoříme o chybovosti, tak v podstatě někdy nevíme, z čeho to vychází, jaký je základ, jaká data se proto použila, a jak ten systém té celkové chybovosti eh, se nakonec dopočítá. A já musím říci, eh, že eh, tady jaksi považuji se za poměr inteligentního člověka, ale co se týče těch chybovostí, tak to je opravdu, opravdu velice napínavé čtení a nesla přehledné. Čili jak říkám, Eh, nechci, abyste to zodpovídal teď, ale opravdu bych prosila, abychom eh, informace o tom dostali. Takže já bych to zatím tedy eh, jak si ponechali u toho. A nyní prosím, kdybyste zodpověděl ty první otázky a potom zajisté budou ještě další. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu začít? tím, že bych s vámi souhlasil? Já jsem se nikdy nesetkal se spokojeným farmářem a zemědělcem a ani to neočekávám. Je to něco přirozeného. Ale budu se teď věnovat vašim otázkám. Měli bychom být velice rádi za 410 miliard eur za 7 let. Ale každopádně vy se na mě, mě na, na to určitě zeptáte, ale ta administrativní zátěž je právě to, proč reformuji tu SZP. Protože v tom roce 2013-2014 to bylo všechno vlastně teprve nové ta legislativa a začala se kritizovat ta byrokracie a my teď se snažíme s tím něco dělat. Snažíme se pohnout k přístupy, který je založen na výkonnosti a výsledcích. Já jsem předložil své návrhy. Musíme chránit rozpočet, musíme chránit politiku, společnou evropskou politiku, ale snažíme se o velkou flexibilitu a o to, abychom dali odpovědnost regionům, než aby se vše rozhodovalo centrálně. Mělo by to být rozhodováno na úrovni členských států. A vy jste tady zmínila případy, eh, o kterých si myslím, že určitě víte i z Bavorska. A to, tam šlo o, to, eh, o ty vysačky na uši. A my jsme řešili tyto otázky, podařila se nám tyto záležitosti, které byly problematické v Bavorsku, se nám podařilo vyřešit. Uh, ano, já velice dobře jsem obeznámen o těchto záležitostech. My jsme provedli 150 zjednodušení od roku 2014. Nařízení CMO bude sníženo ze 200 opatření na méně než 50. A pokud jde o výkonnost a výsledky, a nejenom prosté striktní dodržování v jehož implementaci jsou evropské instituce velice dobré a děsíme členské státy. Malé chyby se staly velkými problémy, protože to může znamenat velkou ztrátu příjmu pro mnoho drobných zemědělců. Ale tím, že se pohybujeme tímto směrem, tak snižujeme tu možnost a zároveň chráníme rozpočet. Organické záležitosti kvůli podvadům jsme reformovali nařízení o bioproduktech, které vstoupí v platnost v roce 2021. Myslím, že jsme dospěli k velmi dobré dohodě, abychom tam reflektovali ty rovné podmínky mezi těmi osobami v bioproduktech v EU a mezi těmi, kteří něco importují do EU. Ale měli jsme podvody v Německu, v Nizozemsku. Členské státy musí implementovat určité kontroly, které budou v budoucnu, doufejme, fungovat lépe než v současnosti. Organizace kontrol obecně je ponechána na vnitrostátní rozhodování a členské státy jsou povzbuzovány, aby je organizovali takovým způsobem, který by přesvědčil ty zemědělce. Zavedli jsme systém předběžných kontrol, tak aby online žádosti mohly být zkontrolovány, pokud je o drobné chyby. A v Irsku toho využilo 6 tisíc zemědělců, jinak by tam měli drobnou chybu a hrozila by jim nějaká pokuta. A myslím, že toto může být replikováno všude ve všech členských státech u těch platebních agentur, že by měli nějak pomáhat lidem, aby plnili ty podmínky, než aby je trestali za neplnění. Pokud jde o otázky podvodu, tak samozřejmě máme řadu systémů, ale mnoho záležitostí pramení i z vnitrostátního práva a jeho poručování. A to není dáno legislativou o EZP. Členské státy se snaží o své vlastní kontroly. Vím, že také uvažujete o tom počtu kontrol a o tom třeba, že několik kontrol na jednom podniku. My máme tuto chvíli 5 kontrol, kde je velká míra chybovosti. A pokud členské státy budou mít dobré výsledky, tak myslím, že v průběhu času je to možné snížit na 1%. V roce 2017 šest platebních agentur v pěti zemích snižovalo ten, snížilo ten počet kontrol na místě. A stejně tak i v letech 2018 a 2019. Tato snížení těch kontrol na místě nejsou schvalována komisí, ale to konečné rozhodnutí je na členském státu. Nyní, pokud jde o Slovensko a Rumunsko, byla tady zde obvinění z podvodu. Měli jsme tady o těchto vyšetřováních, které provádí OLAF, hodně zasedání. Pokud jde o podvod, tak se tím zabývá OLAF a pokud jde o to e, řízení, tak se to týká DG Agri. Nyní probíhá několik auditů a to finanční riziko bude pokryto finančními opravami, pokud bude potřeba. Pokud jde o problémy právního státu, tak toho jsme si velice dobře vědomi. Nyní tam probíhá řízení, kde mají orgány možnost odpovědět na ta zjištění, takže musíme legálně nebo právně projít tímto procesem. Je to běžný postup, takže vás chceme ujistit, že toto bereme velice vážně, je to velice závažný případ Paní Borčmen, která sedí vedle mě, zastupovala komisi na řadě jednání i přímo na Slovensku, tak abychom toto vyřešili. Pokud jde o Rumunsko, ty počáteční roky po, přistoupení byly pro Rumunsko velice obtížné, ale nyní je tam již velká míra absorce přímých plateb 98,8 v roce 2018 a 99 již v tomto roce. 53 pokud jde o rozvoj venkova, takže tam jsou v průměru. Pokud jde o ty problémy se zabíráním nebo kradením pozemků, komise tam podnikla určité kroky, například na Slovensku. Vždy, když se o něčem dozvíme, tak to vyšetřujeme a někdy nic nezjistíme, někdy něco zjistíme, to je běžné. Takže, jak jsem říkal, teď tam probíhá proces, takže musíme počkat. Například v Rumunsku 8% půdy. Myslím, že 8% velkých farem, že 3 miliony zemědělců mají méně než 5 hektarů. Takže když tam máme obvinění z nějakého zabírání půdy, tak to vlastně diktuje ta politika toho členského státu. Ale pokud chceme zjišťovat, jestli tam dochází k podvodům ohledně pladeb, tak to je něco jiného. Znám jeden případ v jednom členském státě, kde došlo ke skutečnému problému se zabíráním nebo kradením půdy a je to skutečně něco, co musíme řešit. Dozvídáme se takovéto stížnosti. Hodně se dočteme, ale třeba jenom v novinách a potom už se k nám žádná formální stížnost nedostane. Pokud jde o eh, definici chybovosti, tak tam vám můžeme poskytnout ten základ našeho výpočtu, tak jak to vypočítáváme v DG Agri. Děkuji moc. Nejprve stínová zpravodajka kolegyně Penkova z SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři Hougene, za tu podrobnou prezentaci a za ty písemné odpovědi, které jste nám poskytl. Jenom bych se vrátila k některým těm odpovědím, které jste nám poskytl. První otázka se týká toho zjednodušeného vykazování nákladů kde uznáváte, že je široký zájem v členských státech, ale stále tam mají obavy v používání tohoto systému. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli komise nějakým způsobem pomáhá členským státům projít tímto procesem hovoříte tam o určitém poradenství během tohoto programovacího období, ale na nadcházející programové období tam nehovoříte o tom, že by tam mělo být nějaké poradenství, pokud si ho členský stát přímo nevyžádá. A zároveň změně, že tady budou určité úpravy v SCO ve zjednodušeném vykazování nákladů, takže v tomto kontextu bych se vás chtěla zeptat, proč v tom nadcházejícím programovém období nejsou očekává, není očekáváno žádné poradenství. Nemyslíte si, že to zpomalí ten proces a povede to k chybovosti? A další otázka se týká těch úhrad na základě výsledků, na základě nařízení z roku 2018, kde je možnost financování, které není založeno na nákladech, ale na dosažení cílů programů. Komise hovořila o úmyslu aktu přenesené pravomoci, pokud jde o fondy ale v té písemné odpovědi říkáte, že po vyhodnocení nechcete tento akt přenesené pravomoci pro Fond pro rozvoj venkova uplatňovat. Zároveň ale členské státy jsou připraveny používat přístupy, které jsou více založené na výsledcích. Takže pokud nechcete uplatňovat ty akty přenesené pravomoci, tak máte nějakou představu, jak členské státy mohou tyto záležitosti uplatňovat v praxi, jak jim chcete asistovat a jestli s tímto chcete spolupracovat, jestli v tomto chcete spolupracovat s účetním dvorem. Děkuji moc. Nyní Olivier Šastel, další stínový zpravodaj. Pane eh, komisaři, já také vám chci poděkovat za vaši účast a také za prezentaci o činnosti, zprávy o činnosti DG Agri. To je pro nás důležité. Ehm, Vidět, ehm, jakým způsobem nás soudní dvůr informuje o některých věcech, které souvisí s eh, rokem 2018. Vy jste zodpovědný za důležité DG Eh, význam zeměděl, společné zemědělské politiky z rozpočtového hlediska je eh, zásadní a také nutnost poskytovat evropskému spotřebiteli eh, kvalitní produkty za rozumné ceny a to všechno je zohledněno v o velkém roz, značném rozpočtu na rok 2018 ve výši 59 eh, miliard. Ehm, kromě toho, eh, v posledních letech, i když se připomeneme všechny mm, odchylky a eh, v oblasti přímých pladeb, ehm, podle výsledků šetření, které vedl Soudní dvůr, Složitost um, evropských pravidel plus složitost pravidel národních států zvyšuje riziko chyb. Na to se musíme zaměřit. Čím víc budou pravidla složitější, tím uh, odlišná bude jejich eh, interpretace. A když také víme, že 99 rozpočtu je ve sdíleném Eh, managementu s členskými státy. Pak eh, se musíme neustále snažit o zjednodušování, protože tímto způsobem bude možné co nejvíce zjednodušovat a současně snižovat chybovost. Já mám několik otázek. Když čtu, že eh, soudní dvůr odhalil, že nedostatek prvky jsou viditelné tedy v práci eh, certifikačních agentur. Takže k tomu bych chtěl slyšet váš názor. Soud ukazuje, že indikátory výsledku nejsou efektivní pro eh, rozvoj venkova, mladé zemědělce, tam mm, zelené aspekty Um, to, co se dělalo v komisi v posledních letech a také když se podíváme do budoucna, jak je možné zlepšit a zefektivnit um, výsledky, uh, které byly dosaženy. Také nám bylo vysvětleno, že e, řada doporučení interního auditu musí být, nebo ještě má být implementováno. Vysvětlete nám, proč ještě nejsou dnes Mm, už jste mluvil o mm, otázku mého kolegy, eh, nebo minimálně vůli zjednodušit administrativní pravidla, tak tomu se nebudu vracet. Také chci připomenout boj proti emisím CO2 v zemědělství. Je pravda, že jsme přijali určitý ta opatření, ale v té um, roční zprávě vždy rostou emise CO2 od roku 2015 až 16. Další čísla nemáme, možná vy je znáte, může vysvětlit tento rozpor. Navýšení emisí CO2 v zemědělství v letech 2015 a 16. Také bych si přála, abyste nám dali eh, dal své hodnocení k programu EU akce mm, pro smart eh, vesnice a jak, eh, kdo tedy má rozvíjet digitální aspekty v zemědělství. Hmm. Procesy eh, platení přes internet snížily chybovost. Jak tedy očekáváte, že toto bude systematické, tyto postupy plateb, které eh, vlastně reagují na některé naše otázky, co se týče zjednodušení a omezení chybovosti. Takže to jsou moje otázky dnes. Děkuji. Chce tomu komisař eh, ještě něco, eh, nebo možná odpovědět teď, protože jinak by těch otázek bylo příliš mnoho. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za vaše otázku k těm zjednodušeným nákladům té obci tedy tak ehm, účetní dvůr eh, konstatoval, že to snižuje administrativní zátěž, tedy zjednodušené obce by měly být zaměřeny na výsledky. Já chci zdůraznit, že zjednodušené náklady mm, jsou nástrojem, jak eh, stanovit tu úhradu eh, méně byrokratickým postupem. A můžeme se zaměřit více na dosažování, dosahování politických cílů. To už jsme dělali u, v případě nařízení Omnibus před dvěma lety a to dává členským eh, zemím větší autonomii při využívání těchto zjednodušených obcí. Co se týče metodologie a kalkulací zjednodušených obcí, tak Certifikační orgány již poskytují stanovisko, co se týče systému vnitřní kontroly, legálnosti mm, výdajů a dodržování pravidel z těch, těch zjednodušených obcí, tak všechna doporučení byla přijatá, relevantní kroky jsou na cestě a finalizují se. E, co se týče delegovaných aktů, tak to je DG Regio které je zodpovědné, ti jsou zodpovědní. My pomáháme doporučeními a spolupracujeme s účetním dvorem v ehm, těch zvláštních zprávách, takže vás mohu ujistit, že s DG Regio spolupracujeme. Dále mm, je chybou mít pocit, že nebude no, žádná technická pomoc pro nové. A bude. My už poskytujeme vše, eh, pomoc všem členským zemím, dáváme doporučení, semináře a různé způsoby, eh, jak je tedy eh, doprovázet, aby podle toho nového strategického plánu SZP, takže půjde o menší chybavost členských zemí. Proto čím větší složitost a nárokovost, tak tím více chyb ale výsledky eh, nebo hodnocení podle výsledků by mělo snižovat chybovost a zaměřovat se na eh, politické cíle, eh, milníky, které třeba splnit. To tedy k tomu. Pak tady byla otázka na vnitřní audit. To funguje v rámci interních kontrol komise, tak kontrolní systém vnitřního auditu kontroluje práci jednotlivých DG, včetně DG Agri. Do 15.9. máme šest doporučení pro DG Agri. Všechna doporučení se implementují podle odsouhlasených akčních plánů v členských zemích. Takže tam není žádné kritické doporučení, které by bylo nebylo. Takže všechno se doporučuje tedy v rámci akčních plánů, ta doporučení. Souhlasím s panem Šastelem o složitosti té pol, této politiky. Ty certifikační orgány a jejich práce, tak tady je významný pokrok a už, už proběhly čtyři akce v rámci certifikačních orgánů. Se týče kvality a kvantity těch zjištění k roce 2018, výsledky byly začleněny do kalkulací ehm, té upravené chybovosti DG Agri. Takže kde jsou eh, ty opravy? Máme výhrady a máme akční plány. Obvykle tedy ten četní dvůr to třeba ne, nenajde, ale členské státy ano. A my to zohledníme v souvislosti eh, s tím, co najdou platební agentury. To znamená, že když to takto funguje, tak kolektivně ty informace dostaneme tam, kde máme ten systém zlepšovat, co se týče výhrad. Takže pokračujeme v pomoci certifikačním orgánům, aby respektovali Eh, doporučení a pravidla. Ten předposun k výsledkům, to není nic nového, to už děláme v obno- rozvoji venkova. Jsou tady určité, eh, určité množství peněz, které přidělujeme členským zemím, takže to přesouváme do pilíře jedna, kde jsme chtěli dělat víc, eh, kde chceme tedy získat víc, co se týče mm, kondicionality, eco schemes. A máme indikátory, které ukážou, zda to funguje nebo ne. A cíle se stanoví a milníky, a to už děláme. Už to děláme v eh, ekologické politice. COT, CO2. Já souhlasím eh, s eh, tím, že v posledních letech byl eh, posun špatným směrem a některé členské státy s tím mají problémy. Podívejme se na Nizozemí. Co se týče eh, smart vesnic, tak to je nová koncepce, která vyšla z parlamentu. A mm, ZP2 Eh, Bugovič a Šany, byli poslanci, odvedli vynikající práci na pilotních programech, které parlament inicioval pro ty smart vesnice. Zaměřuje se to na infrastrukturu, konektivitu, širokopásmové připojení. Mm, tím se zvýšily eh, v těchto oblastí venkovských na 53 Dále využívání technologií v souvislosti s online aplikacemi. Naším cílem je, aby do konce roku 2020 bychom měli 100% online. To pomáhá zemědělcům při snižování složitosti a řešení drobných chyb. To je naším cílem, aby do konce příštího roku toto bylo. Některým jsme dali více času, ale do konce roku 2020 doufejme budou všichni online. Děkuji, pane komisaři. Paní Viola Hunkamon je další stínovou zpravodajkou. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu raději mluvit německy, abych byla přesnější. Ano, vy jste mluvil o tom, že jsou indikátory právě v ekologické oblasti, které jste pak tedy vztahnul na reformu zemědělské politiky. Um, um, existují tedy různé formy mm, indikátorů pro um, hodnocení stávající um, ehm, ZP nejenom účetní dvůr, ale další instituce v poslední době v souvislosti s účinností těch eh, greening eh, opatření eh, provedly tedy hodnocení, a které vypadalo úplně jinak než to, co jste nám vyprávěl vy. Bylo to úplně zničující. A já bych se tím chtěla zabývat víc. Proč tedy? Když greening, greening prvního pilíře, a to je 73 eh, rozpočtu zemědělského jde do prvního pilíře, tedy 30,5 celkového rozpočtu EU. To jde na první pilíř. A my se klademe otázku, když ten greening z 90% je neefektivní a neúčinný, proč nepřejdeme k reformě prvního pilíře? Proč komise předkládá reformní návrh, kde je omezení prvního pilíře ve výši 11%, ale tam, kde to je účinné, kde děláme ekologická opatření, tam ehm, to je ve druhém pilíři, tak tam chcete redukci o 28%. Takže empiricky to nelze obhájit vědecky. A když eh, bereme vážně Lisabonskou smlouvu, tak to není ani kompatibilní. Mm, takže když právě mluvíte o indikátorech a o tom, že účinnost eh, těch ehm, výsledků můžeme spochybňovat, proč jdeme tedy jiným směrem, než eh, to, co ehm, je v případě ekoským, kde potřebujeme státní souhlas, kde se orientujeme na nejmenšího společného jmenovatele a pak tam, kde nemáme největší účinnost, tam nejdeme směrem těch kooperativních opatření, které bychom potřebovali u biodiverzity, pohody zvířat, ochrany klimatu. Takže tady mám velké problémy s tím, co jste doposud navrhoval vyplývá z toho, co jsme zažili v posledních sedmi letech. Takže ta špatná alokace, to nechápu. Další otázka, to je trošku takové cynické. Vy jste eh, v souvislosti se Slovenskem a Rumunskem řekl, že eh, pokud jsem tomu správně rozuměla, tak jsme nedostali žádné stížnosti od zemědělců. Teď hm, víte, jak vypadají zemědělské struktury v Rumunsku. Jste řekl, že jenom 8% velkých podniků, ale víte, že více než 90% eh, dotací jde těmto 8%. A také víte, že ti malí zemědělci, 630 tisíc drobných zemědělců, dostanou 48 eh, euro měsíčně v průměru. Takže většina těch peněz jde, na des, jde deseti příjemcům nebo dvaceti. To je takov špatná alokace země, že té zemědělské politiky, která vede k tomu, že ti malí zemědělci, kteří mají jeden dva hektary, tak se neovrací na DG Agri, to je evidentní. Oni vědí, jak to vypadá. Velcí oligarchové pak vydírají ty malé, kteří jsou nuceni se pak vzdát půdy. Nikoho vůbec nenapadne, aby se obrácel na nějaké úřady, tam není vůbec důvěra. To by byla vaše práce jako komisaře, vytvořit tam míst, nějaký bod, nějaké místo, kam by mohly jít tyto stížnosti. Já vůbec nechápu, že, ta, že, že říkáte, že jste nedostali žádné stížnosti. Nejsou struktury, aby jste mohli dostat stížnosti. Takže tady bych to chtěla upřesnit, jak to vypadá. A druhá je otázka těch alokací. Možná bych to mohla trošku doplnit, že ty problémy eh, samozřejmě v Rumunsku to jasné, abyste řekl, že se zaměřujete na eh, ty členské země. Když mluvíte o Irsku a zemědělství, tak to vypadá trošku jinak. Máme členské státy, kde jsou významné problémy. Já vím, že komise ehm, se snaží eh, opírat se o právní stát na Rumunsku a na Slovensku. Ti mladí, ty malí zemědělci mm, že toto by jim mělo pomoci, to je vlastně spíše sarkasmus. My potřebujeme pomoc proti zemědělce. Já vím, že komise nemůže nahradit právní stát, žádný komisař, ale moje otázka je vlastně konkrétně, jak tyto struktury změnit, aby zemědělci dostali pomoc a z posledních eh, letech eh, dospělo tedy DG Agri, že jenom na 4% těch eh, certifikací se lze spolehnout a to je analýza DG samotného. Nevšude to je takto otevřeně. Pak otázka, zda by těch 20 uvedených opatření těch 20 uvedených opatření mohl byste tedy konkrétně poskytnout, abychom se sami mohli udělat obrázek, co se tam děje, protože ty problémy jsou relativně velké. Dám slovo kolegovi Cikovskému a pak kolegyni Rivasi. Je mi líto, já jsem tak naslouchal vašim projevům, že jsem zapomněl e, zmínit některé e, vlastní problémy. Pane e, komisaři, je to poprvé, co, a můžete to oslavit, že já s vámi souhlasím. Ano, skutečně to byl vynikající projev. Já jsem velice ehm, nespokojen, eh, že tady jste ehm, Um, nejsem si jist, zda to je, vzhledem té nové komisi, že to je vaše poslední schůze, ale um, slibuji, že s vámi ehm, um, souhlasy, že to bude pozitivní překvapení. Skutečně to bylo poprvé, co mohu říci, že odpověď v komise zaře na naše konkrétní otázky byly konkrétní. A chci poděkovat vašemu týmu. A to není sarkazmus, to je pravda. A tady si přečtěte konkrétní odpověď na moji otázku tři nebo čtyři, ale já se mohu zeptat konkrétněji, než jak vy eh, odpovídáte. Moje první otázka je, kdy můžeme očekávat konečné výsledky, jak zajistíme tento problém na eh, rok 2000. 18, aby to bylo včas uzavřeno. K otázce 4. Můžete poskytnout konkrétnější detaily o nové metodologii eh, implementované EPA. Pro mě je velmi důležité vědět, jak komise eh, chce přidávat kritéria udržitelného eh, zemědělství a navrhovat zlepšení distribuci cílení e, přímých pladeb. Jak zajistí, že se nebudou vydávat povolání na parkoviště nebo hřbitovy, které jsou um, deklarované jako zemědělská plocha. To jsou případy ze Slovenska. tom, to jsme tam mm, zjistili při naší návštěvě. Další věc. Eh, kolik eh, akcí pro mladé falmáře bylo celkem zorganizováno a kolik z nich se účastnilo těch akcí? Pro mě je to důležitá otázka, protože mm, vy jste řekl, že mnoho mm, se deklaruje jako mladí farmáři a my máme jiné zkušenosti pak. Já chápu, ta výběrová kritéria jsou e, v pravomoci členských zemích, ale jak zajistíme, aby ty fondy používali skutečně mladí farmáři a ne um, prostě příbuzní nebo starší farmáři. Děkuji za odpověď na vaše otázky a za účast na této schůzi. Paní Rivázy, na závěr, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, pane Hogan, vy jste skutečně, mám pocit, že jste optimista tváří tvář dramatické situace. Vy sám jste první, kdo uznává, že to je, tato politika je velmi nerovná. Málo mladých dostává dotace ve srovnání s eh, s velkým počtem těch malých farmářů. Ty indikátory k prvnímu a druhému pilíři, tak to ne, ne, nefunguje. Třetí věc, a chci říct, já na to nejsem hrdá, eh, v Francii dochází k sebevraždám zemědělcům každé dva dny. Abyste byl komisařem za společnou zemědělskou politiku. Takže s touto bilancí já musím říct, že nejsem pyšná na to. Mluvíte o biznesu, o konkurenceschopnosti, ale nikoli o mladý, malých zemědělcích, malých farmářích, kteří um, právě odpovídají klimatickým cílům a chtějí dělat dobré produkty a tak dále. Takže toto vůbec nejde tím směrem. Já se chci zeptat na bezpečnost potravin, protože když se podívám na průzkumy, tak 86% občanů chce zdravé produkty bez antibiotik, pesticidů a endokrinních disruptorů. Když se podíváme na zprávy účetního dvora. A tady pan předseda mluvil o bioproduktech. Vidíme, že není málo dovážených bioproduktů. Nejsou ale producenti. Můžete odpovědět na to, kolik vzhledem k tomu, že eh, se 13 produktů dováží, kolik eh, bioproduktů nemá vlastně cílené producenty. To, a to se také týká kredibility produktů bio. Další věc, k naší, eh, eh, ke kontrole dovážených produktů. Vy víte, že eh, bylo, bylo zakázáno mnoho pesticidů, ale prodává, v Evropě ale prodávají se v Africe, v Latinské Americe, v Brazílii. A tady dáváme maximální tedy limity reziduí mm, v tom principu, že když za, kážeme pesticidy, tak eh, tam musí být nilo, nula, protože jsou v Evropě zakázány. A další problém, není to dostatečně kontrolováno na úrovni státu, který je dováží a členských zemí. Jak posílit tedy ty kontroly k těm aditivům? Ať jsou to těžké kovy nebo endokrinní disruptory, které jsou na obalu, tak účetní dvůr žádá zda se bude posilovat legislativa v této věci. A dále poslední věc, to se týká EFSA. Tam zmiňuje, že nejsou prostředky na vědecké studie e, právě těch rezidují pesticidů a dále. Co e, k tomu navrhujete? Děkuji. Já teď musím se trošku zastat pana komisaře, poněvadž to jsou otázky, které už přesahují jeho kompetence. Ale já myslím, že on nám stejně odpoví. Pane komisaři, pan, pan komisař má na starosti jiné kompetence v komise. Takže, pane komisaři, prosím. Ano, já jsem eh, byl eh, velice překvapen, že eh, tady kolegyně za zelené takto útočí na společnou zemědělskou politiku. Zelení nikdy nepodporují zemědělskou politiku a minule, když jsme dali 30 Eh, na eh, zelené, zelené opatření, ani to jste nepodpořili. No, eh, takže my máme v nových cílech tři ekonomické, tři ekologické a tři sociální cíle, včetně biodiverzity, včetně zdravého životního stylu, včetně osvědčených postupů v oblasti Eh, ekologické. My tedy se měníme, protože já si nemyslím, že současná opatření pro životní prostředí fungují dobře a dostatečně. V pilíři 1 máme kondicionalitu a ta výrazně zvýší zodpovědnost farmářů za implementaci zelených opatření. Eh, z celého rozpočtu 40 půjde na klima Máme tady ekoplány, eh, eh, také eh, dobrovolné záležitosti. To je vlastně vaše doporučení, že lépe dobrovolně než povinně. Budeme tady mít novou možnost pro EcoSchemes a potom tam máme nová opatření v pilíři 2. A nyní my tam stanovíme vyšší Eh, vyšší cíle, 30%, mimo tedy eh, oblasti se zhoršenými přírodními podmínkami. Čili máme skutečně velké ambice v oblasti životního prostředí a klimatu. Bohužel eh, vaše čísla, která uvádíte, tak to je naprosto špatně. Je to 4,6%, pokud se týče v toho prvního pilíře, vy hovoříte o infla, eh, cenách navazených na, ins, eh, na inflaci, tak to máme už od roku 92 a a my to vlastně děláme tak, že eh, přímé navázání inflaci skončilo v roce 92, teď to děláme jinak. Rozdělení plateb. Můj návrh je takový když to zastropujeme, e, větší diverzitu a více peněz pro malé farmáře, tak to je něco, co byste snad mohli podpořit. To by mělo vést lepším výsledkům než e, dneska. Jenomže my dneska platby máme podle e, rozměru pozemku, podle výměry pozemku. A to, co řekl pan Rási, tady k tomu, my máme specifická opatření na pomoc malým eh, farmářům. Takže já tedy eh, čekám a těším se, až vaše politické skupiny eh, naše návrhy podpoří. My navrhujeme, vy tady podporujete. Já doufám, že to tady podpoříte, zejména v těch východních zemí, kde tedy to zastropování plateb naráží velice tvrdě. No, takže toto vám navrhuji, pokud chcete podporovat malé farmáře. Vy jste to nezmínili, takže to musím zmínit já. 12% příjemců dostává 84% plateb eh, v Rumunsku. No ano, protože jsme v době po komunistickém systému, eh, kde jsou velké formy, farmy. Eh, přičemž na hektar dostávají eh, v podstatě jenom o něco málo více, než je průměr u farem od 7 do 10 hektarů. No. Takže my si myslíme, že eh, tedy eh, vlastník půdy by, ho, by měl také obdělávat, jenomže ono to tam tak není u vás. No, no takže co, co vlastně chcete, chcete dělat pro to, aby se to změnilo? Já si opravdu myslím, že bychom měli dávat ty peníze skutečným farmářům. Eh, komise na zemědělskou politiku zase nemá tak velký vliv. To je v podstatě kompetence členských zemí a jestli to chtějí české země nějak změnit, tak samozřejmě mohou, ale my to nemůžeme, nemáme k tomu kompetenci. Pan Zdechovský? Ano k té otázce, jak se hovořil o Slovensku a podobně, já musím tedy uznat to, že vy jste skutečně DG Agri eh, dali skutečně mnoho dokumentů z loňské loni, tedy letos v únoru. Je tam hodně podezření na různé podvody a špatné fungování eh, plateb a porušování právního státu. A Eh, už proběhlo nějaké policejní vyšetřování, eh, kdo si tam byl obviněn. Provedli jsme audity od eh, doby, kdy jste nám poskytl tedy tu dokumentaci, včetně kontrolních systémů a zatím jsme nedospěli ke konci procesu a to všem nastane ve vhodném čase, příslušném čase a určitě vás budeme plně informovat, eh, co by se mělo dát, dít, jaké další kroky a taky tedy, jak by to na Slovensku mělo dále probíhat. Mladí farmáři, tak eh, to je záležitost, která mě leží na srdci. Je to vlastně takové průřezové téma v reformě, kterou navrhujeme a také navrhujeme, že by se neměl schválit žádný národní strategický plán, pokud tam bude mnohem více právě pro ty mladé farmáře. Protože my už jsme přidali určitým platbám, ale eh, bohužel jenom 6 eh, eh, těch prostředků se vyplácí těm, kteří splňují definici mladého farmáře. To je strašně málo. Pokud chceme oživit venkov, musíme dělat mnohem více. A já tedy věřím, že nás podpoříte eh, také zde, tak jak jste to někteří udělali dříve. Ovšem, eh, třeba eh, ty, ty mladí farmáře minulé členské země nepodpořili. Spíše tedy, jak si to bylo ve prospět už těch tablovaných a tak dále, kteří si nepřejí se dělit o ty prostředky s mladými strategický plán eh, společné zemědělské politiky, to je takový nástroj, který nám dává tu možnost dělat pro ty mladé více. Paní Rasi, eh, eh, EFSA studie, já nevím, jaká je tam rozpočtová položka, to, toto není moje zodpovědnost, ale samozřejmě můžeme vám zajistit odpověď, abyste ji dostali v duchu dobré spolupráce. Takže dostanete odpověď od příslušného komisaře. Biofarmářství. Já jsem chtěl eh, úplně eh, zakázat pesticidy v legislativě, ale zelení mě v tom zabránili. Víte to? Zelení tedy trvali na tom, aby pesticidy eh, zůstaly. Až, až dva typy pesticidů v, bio, v bioproduktech. Já vám musím říct, že kdyby kdyby tedy opravdu eh, můj, můj tedy eh, návrh byl přijat, tak by to bylo někde úplně jiné. A opravdu, bohužel, jsou to zelené strany, které eh, byly proti. Děkuji vám. Monsieur Phil je parlais des pesticides... Eh, pane eh, ministře eh, Hogene, já nejsem spokojená s vaší odpovědí. Já jsem hovořil o pesticidech ve všech potravinách, včetně těch dovážených. A potom také u těch bioproduktů, které jsou importované, tak tam byly nějaké podvody, poněvadž se například nepodařilo dohledat produkt, producenty. Proč se to nekontroluje? Ano, ano, já o tom vím v souvislosti s eh, reformou biolegislativy. Eh, zelení prostě byli proti mým návrhům. Dobře, kolegové, eh, já myslím, že bychom se měli skutečně držet kompetencí pana komisaře. Do toho nespadají celní záležitosti ani otázka, kterou jste právě znesla. To není jeho kompetence. Tady se musíme skutečně obrátit na příslušné komisaře, kteří to ve svém portfoliu mají. My jsme na koordinátorech rozhodli, že celní záležitosti, celní kontroly, jak to tedy probíhat, že na to se chceme soustředovat, ovšem víme, ovšem, že je to eh, okruh eh, dovozu nikoli zamědělství a že tady skutečně také vznikají finanční škody Evropské unie, ale to skutečně není v rámci kompetence pana Hogena. On tady opravdu nemůže nic udělat. My to budeme řešit, budeme se tím ještě jednou zabývat, až budeme probíhat, probírat otázky eh, cel, včetně tedy mm, nepřípustné pesticidy, které se k nám dostávají. To je vážná otázka. Jestliže někdo používá pesticidy, které u nás nejsou povolené, pak to musí mít důsledky, to je logické. A kontroly musí být takové, jak to správně žádáte, aby také v rámci cross-compliance byla možnost, aby také DG Agri mohla v te, mohlo v této oblasti přijímat opatření, když dojde k nějakým odhalením ale to jsou eh, otázky zvlášť, kterými se budeme zvlášť věnovat, eh, poněvadž eh, tady skutečně jde o dodržování příslušných nařízení a směrnic EU. Tak a teď dám slovo ještě panu kolegovi Kristoforovi na závěr. A vlastně jsme na tom časově také dobře. Takže prosím, pane Kristoforu. Děkuji vám, eh, paní předsedající. Mm, není pochyb o tom, že eh, zemědělský sektor a rozvoj eh, zemědělství a venkova, to jsou opravdu zásadní politiky Evropské unie, jsou velmi důležité a souhlasím, že je třeba velké množství zkušeností k řízení této oblasti. Máme totiž tisíce farmářů, kteří žijí na venkově, mají každý unikátní systémy, unikátní eh, vlastnosti svých podniků a tak dále. Farmáři mimo Evropskou unii samozřejmě žijí v jiném systému a malí farmáři v Evropě, kteří plní všechny podmínky a pravidla, eh, dělají to správně, tak to jsou evropští farmáři. Bohužel je smůla, že pan Hogan už eh, tady nebude komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova, poněvadž když na něj pohlednete objektivně, Eh, tak eh, nevyřešil všechny problémy zemědělství a to za pět let se ani nedá. Takže eh, problémy v zemědělství jistě přetrvávají, ale objektivně řečeno určitě musíme přiznat, že během svých pěti let odvedl spolu se svým DG mnoho práce a výrazně to posunul před. Problémem je ovšem byrokracie. Eh, pan Hogan je jedním z mála komisařů, který se opravdu tvrdě zaměřoval na boj proti byrokracii a bojoval za farmáře. A já jsem velice vděčný za zlepšení, kterých tady pan Hogan dosílil. Eh, on se také pokoušel hm, usnadňovat zcela obecně život farmářům. A pak tady máme zprávy soudního, pardon, účetního dvora. A tady se říká, že převážná většina záměrů byla implementována podle plánu. A my, myslím, že kdyby takových komisařů bylo víc, pak by účetní dvůr měl daleko lehčí práci. Já myslím, že my můžeme být hrdi na tuto komisi a na výkon pana komisaře, poněvadž ty výsledky jsou skutečně úžasné. Já myslím, že bychom se neměli pouštět do vzájemných útoků. My se prostě musíme pokusit ten systém dále řídit. Máme tady kontrolní mechanismy, a musíme být skutečně drsní, eh, když dojde ke zjištění podvodů, ale neměli bychom eh, naopak trestat eh, zemědělce, když se dopouští obyčejných lidských chyb. Je skutečně úžasné sledovat, jakým způsobem se dotace Eh, vynakládají. Eh, my třeba, eh, my jsme byli na návštěvě na Kypru a tam jsme viděli řadu zemědělců, kteří nedostávají vůbec žádné, žádné dotace a jsou to většinou uprchlíci, kteří tedy museli svá pole vlastně opustit, poněvadž eh, tam teď řádí okupační armáda. Ano, děkuji. Měli bychom ještě jednu dodatečnou otázku na pana komisaře. My víme, že to není přímo vaše eh, zodpovědnost, tedy pesticidy, ale všichni víme, že eh, legitimní pesticidy se používají a vedou k tomu, že obdělávání půdy se může tímto výrazně zlevnit a tedy i koncové ceny pro spotřebitele. Má vaše generální ředitelství povědomí o tom, že eh, tyto praktiky se v některých zemích eh, dostatečně nekontrolují, že administrativa v podstatě to neumí zkontrolovat, nebo že tam dochází přímo k podvodům, anebo Eh, neexistují žádné eh, znalosti o tom, že by tady byl problém v té oblasti cross-compliance, ale zajímal by mě, zda víte o nějakém vyšetřování eh, v některých členských zemích, protože to je vlastně, tady může dojít takové řetězové reakce, ale má to prostě vliv na ty platby na hektar. Čili Hmm, zajímal by mě, eh, jak to tady s těmi, jaké jsou tady deficity a zda tady existují. Především chci eh, poděkovat panu Kristoforovi za laskavá slova. Myslím, že se, na mě, že se mě na nic nezeptal. Eh, paní předsedkyně, toto je, oblasti, toto je oblast taková srdeční pro mě, ta koordinace. My v zemědělství se o tu koordinaci do určité míry pokoušíme. Otázka kvalita potravin, dovozu, harmonizace, standardizace, eh, pravidel. Toto by byla pro mě nová zodpovědnost a já bych eh, velice rád se tomu začal věnovat. Takže trade, sante a agri Eh, budou daleko více koordinovány. Už jsme ustavili neformální skupinu, která eh, začne vytvářet způsob spolupráce. A je to otázka, eh, kterou slyšíme od občanské společnosti. Jak chceme více spolupracovat, abychom měli společné protokoly, aby členské země dostaly orientaci, jak tedy provádět ty kontroly, protože to je jejich zodpovědnost. Já skutečně si myslím, že bychom měli mít eh, harmonizovaná pravidla. Já určitě velice rád se k tomu vrátím, k té eh, vaší otázce později, podívat, já teď nejsem schopen snadno odpovědět, eh, nemá, nemá momentálně dostatek podkladů, ale určitě také kolega z gesante nový kyperský komisař a nový polský komisař Eh, my, my, my tři určitě budeme provádět koordinaci v této oblasti. Takže děkuji srdečně. Eh, děkuji vám za podrobnou, podrobné odpovědi na naše otázky a jako z pravodajka eh, si dovolím ještě se na vás v budoucnu časy obracet s dodatečnými otázkami. Eh, také k tomu kolegovi Kristoforu bych chtěl říct, že ten problém na Kypru to není vysloveně zemědělský problém, to je otázka eh, právního státu nebo státoprávního uspořádání mezi dvěma státy, respektive mezi jedním státem a jeho okupovaným územím. Určitě eh, ho chci ujistit o tom, že budeme podporovat. My také v rozpočtu máme specificky prostředky pro to, abychom přispěli k zlepšení situace do budoucna. Ale bohužel ten cíl je pořád ještě vzdálený. Prostě je to rozdělená země a samozřejmě to znamená určité utrpení, jako Němka o tom vím své. Takže děkuji. Pane komisaři, opravdu děkuji. Nemusíme se loučit úplně, budeme se výdat Eh, budeme vás potkávat jako nového komisaře pro otázky obchodní a samozřejmě vás opět budeme bombardovat s otázkami, ale jiného charakteru. Děkuji, že jste přišel na vzdory onemocnění. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedající. Jenom jsem chtěl eh, panu Kristoforovi říci, že pro eh, výbor by to taky mohlo být zajímavé. 20 kyperských farmářů dostává 75 všech prostředků. Je to podobné rozdělení jako v Rumunsku. Čili to je takov pro zajímavost. Eh, paní předsedající, chtěl bych vám poděkovat a také všem těm, kteří eh, se mě ptali během těch let. Ano, došlo ke zlepšením, ale samozřejmě je to Eh, situace klasická. Čím víc děláme, tím víc toho ještě zbývá, takže budeme dále pracovat na zlepšování. Eh, já bych chtěl poděkovat kolegům eh, z DG Agri, generálnímu řediteli a dalším za opravdu maximální snahu o zlepšení té legislativy a že, za to, že odvedli opravdu dobrou práci při kontrole rozpočtu. Chtěl bych poděkovat účetnímu dvoru, zejména panu kolegovi, se kterým jsem také eh, dlouho spolupracoval. Nevím, co má s rukou, ale já za to nemůžu. Eh, jenom do, do zápisu, prosím, chcel, abyste eh, zapsali, že komisař odmítá vinu za zlomenou ruku našeho návštěvníka z účetního dvora. A já vám tady ještě děkuji, děkuji za všechno, co jste mi dneska řekli. Liebe Vážení pane komisaři, mohu vás ujistit, že se na vás budeme stále obracit, pokud jde o ty platby různým velikostem podniků, protože to jsou obavy, které již máme řadu let. A chtěla bych poděkovat našemu auditorovi, panu Milionisovi, za velice dobrou spolupráci těším se na budoucí spolupráci s budoucím panem komisařem a i s původním komisařem v jiné oblasti. Děkuji moc.

May I ask... Uh, Já bych chtěla požádat všechny kolegy, i členy účetního dvora, aby odcházeli potichu. Děkuji ředitelství a týmu, ale musíme pokračovat, protože máme na pořadu jednání dva další body, které se věnují záležitostem, kde členové účetního dvora nám vysvětlí další otázky. Máme tady bod 4, pokud jde o zajišťování výkonnosti v politice soudržnosti. Velice vítám naši bývalou kolegyni, která je nyní velice zkušenou členkou EUD, paní Eliana. Ivanovová. Těším se na vaše vystoupení a na ty otázky, o kterých budete hovořit, pokud jde o výkonnost politice soudržnosti. Děkuji moc. Děkuji moc, paní předsedkyně, vážení poslanci. Jsem velice ráda, že jsem zde v tomto výboru poprvé eh, v novém složení parlamentu. Dnes budu prezentovat informační dokument o zajišťování výkonnosti v politice soudržnosti. A nejprve chci říci, že to není auditní zpráva, toto je pouze informační dokument a ten zásadní rozdíl je, že takovéto dokumenty neboli přeskumy neobsahují nové, nová auditní doporučení a auditní zjištění. V podstatě se to týká těch zjištění, která již existují a jde tady spíše o určité tematické rozpravy. Naším hlavním zdrojem bylo velké množství zpráv, 69 celkově, které jsme vytvořili v oblasti politiky soudržnosti za posledních 10 let. Tyto informace byly předloženy a zpracovány v různých studiích, jak v rámci institucí EU, tak mimo například v OECD. Naším cílem bylo vyhodnotit tu míru, do které plánování a provádění politiky soudržnosti se věnuje více výsledkům než jenom dodržování pravidel. A mysleli jsme si, že by bylo dobré vám dát komplexnější přístup přehled toho, jak se věci vyvíjejí napříč jednotlivými obdobími až po ty návrhy na to nadcházející období 21 až 27. A máme tady 14 vůdčích principů, které si myslíme, že jsou důležité pro to, aby politika soudržnosti byla více zaměřená na výsledky. Ty jsou tedy základem našeho posouzení. Tady na tomto slajdu vidíte, jak se těchto 14 principů vztahuje k celému tomu cyklu řízení politiky. Identifikovali jsme zde pět stádií řízení politiky a jsou v ním jsou k ním vždy vstaženy určité principy a je tam jeden průřezový princip udržitelnosti. K časovému omezení nemohu se věnovat každým, každému principu, podrobně, ale to první stádium, to je strategické plánování a tam máme dva hlavní principy. V prvním jde o potřebu vysoké politické vize, strategické vize. A my tady použijeme takové semaforové hodnocení. Tady vidíte, že tady máme červenou To je jenom jeden ze dvou principů, ze všech těch 14, které mají červenou, takže to je poměrně dobrá situace. A naše hodnocení té situace je trochu horší než v tom stávajícím období, kde je to hodnoceno želeně, eh, žlutě. A hlavním důvodem je, že strategie 2020 končí a v tuto chvíli ještě nevidíme nic, co by ji nahradilo. Takže chci znovu zdůraznit, že v tuto chvíli nemáme žádnou strategickou žádnou strategii, která by byla srovnatelná se strategií 2020 nebo s Lisabonskou strategií. To znamená, co chceme vlastně dosahovat. Princip 2 souvisí s tím, jak je financování v oblasti soudržnosti přidělováno členským státům. Máme k tomu podrobnější informační dokument ze začátku tohoto roku, kde je konkrétně eh, řešena revize toho procesu alokace. Ale tady tedy jsme to vyhodnotili žlutou barvou. Další část cyklu je programování, kdy si členské státy připravují plány na to, jak chtějí vynaložit ty dostupné prostředky. Tady máme čtyři obecné principy a vidíte z našeho hodnocení, že jsou mnohem pozitivnější oproti těm předchozím. Dva z nich jsou zelené, ale stále si myslíme, že u toho posledního principu je tady ještě prostor pro lepší pobízení výkonnosti. Komise k tomu zavedla určité mechanismy a v tom aktuálním období měly zatím pouze omezený efekt. A pokud jde o návrhy pro nadcházející období, tak i nadále tam ty výsledky nebudou mít úplně dopad na tu úroveň financování, která bude obdržena. Dalším stádiem je implementace v členských státech, kde máme tři hlavní principy. Tady ta celková pozice je méně pozitivní, ale přesto jde o zlepšení protože v tom předchozím období bylo vše hodnoceno červeně, jak vidíte v tom dokumentu samotném. Nyní je červený pouze princip 9. To znamená, že revize programů se řídí ohledy na výkonnost. Teď dochází k revizím, ale není to tam zohledňováno, ten důraz na výkonnost. Je třeba, aby tam byly zohledňovány změny spolu s pravidly určitých ukazatelů. Pro období 21 až 27 komise navrhla povinný přeskum v polovině období, že by se upravovaly veškeré programy za poslední dva roky toho období, ale není zřejmé, jak tam bude vyhodnocována výkonnost. A členské státy tam budou moci převádět velké množství prostředků s tím rizikem, že tam, nebude zohled, že tam nebudou zohledněny výsledky. Další poslední fáze je monitoring a vykazování. Tady je to hodnocení žluté to se víceméně nezměnilo za ty tři období, kterým jsme se věnovali. Jeden z hlavních problémů je, že monitoring a reporting závisí na kvalitních datech. Většina dat je generována na úrovni členských států předtím, než se předají komisi. A slabiny v kvalitě dat jsou jedním z hlavních problémů v našich zprávách. A v tomto dokumentu je několik příkladů, kde vidíme, že tam není napojení, například pokud je o zaměst, problémy zaměstnávání mladých a u lidí, kteří se ani nevzdělávají. Komise chce tyto záležitosti řešit, ale myslím, že není dostatečně jasné, kdo je odpovědný za zajišťování kvality údajů. A v neposlední řadě velice důležitá fáze toho cyklu je hodnocení, kde máme pouze jeden princip, ale ukazujeme zde i ten průřezový princip, tu udržitelnost a u obou je ve všech třech obdobích žlutá, žluté hodnocení. Komise jako celek má dobrý systém hodnocení, ten systém hodnocení ex post, obzvláště v roce 2018 OECD vyhodnotila ten systém mm, na čtvrtém místě mezi členy OECD. Je tam také otázka té užitečnosti těch hodnocení. Tam vidíme trochu problém, proto jsme to hodnotili žlutě. Vyhodno, ta hodnocení nejsou využívána pro rozhodování, například nejsou k dispozici včas, když jsou potřeba, a nebo nejsou založena na řádných důkazech. A pokud jde o ten poslední princip, tu udržitelnost dosahování dlouhodobých výsledků musí být zohledňováno během celého cyklu v řadě zvláštních zpráv zdůrazňujeme na toto riziko udržitelnosti v různých fázích implementace. Tady jsme chtěli prezentovat pouze obraz toho celkového hodnocení všech těch 14 hlavních principů během těch tří období, abyste viděli, že je zde jasné zlepšení, jak jsem říkala, mezi tím prvním a tím posledním obdobím. Samozřejmě mnoho těch principů na tom začátku je červeně hodnoceno a ke většině těch zlepšení došlo v tom stávajícím období od roku 2014 a mezi tím druhým a třetím sloupcem moc zlepšení není, anebo tam není vůbec zlepšení, jak vidíte. To je v souladu s tím stanoviskem k návrhům komise na nadcházející období. To bylo samozřejmě podrobnější prostudování a netýkalo se to pouze aspektů výkonnosti, ale to je víceméně stručně to, o co jsem se chtěla podělit s vámi a s členy výboru a samozřejmě budu ráda za jakékoliv připomínky nebo otázky. Děkuji moc už, takže vaše křesní jméno je Iliana, já jsem předtím to skombinovala vaše křesní jméno a příjmení. Takže děkuji moc. Jsou tady zástupci ředitelství z komise, takže možná je dobré dát jim slovo. A potom přímo k našemu zpravodaji. Děkuji moc paní předsedkyně a paní Ivanovové za tento dokument. My jsme rádi, že účetní dvůr uznává, že právní rámec pro politiku soudržnosti se vyvinul pozitivně, pokud jde o orientaci na výkonnost. To je dobré. Myslím, že bychom mohli jít ještě o krok dále, když řekneme, že politika soudržnosti má vlastně nejkomplexnější právní rámec ze všech politik EU. Chci vám dát jeden příklad. My jsme teď provedli takzvaný přeskum výkonnosti, performance review, kde jsme řešili, zda byly splněny ty cíle, které byly stanoveny na začátku prováděcího období. A nyní v podstatě došlo k tomu, že ti, kdo dosáhli těch cílů, dostanou rezervu 6 a e, tam, kde to dosaženo nebylo, těm budeme muset odebrat těch 6% a dát je těm výkonným programům. To znamená, že 3 miliardy eur budou muset být eh, přealokovány. A to myslím, že dobře ukazuje, jak dobře, jak vážně bereme tu zaměřenost na výsledek. Ale je třeba, aby to bylo přístupné i občanům. A tady vám chci dát dvě čísla. První je, že jsme právě ukončili první programovací období a viděli jsme, že s financováním EU jsme vytvořili více než 1 milion pracovních míst, což během hospodářské a finanční krize si myslím, že je to dost velký úspěch a také se nám podařilo podpořit produktivity více než 400 tisíc malých a středních podniků takže myslím, že tady jde o výsledky. Samozřejmě to neznamená, že nemůžeme mít lepší výsledky a o to vždy usilujeme. Máme zde několik věcí, kde nesouhlasíme trochu s tou zprávou účetního dvoru, protože eh, naproti tomu, co říká účetní dvůr, myslím, že náš budoucí správní rámec tam dosahuje té správné rovohy mezi kontinuitou a zjednodušování, To znamená, pokročujeme v tom, co funguje a zjednodušujeme to, kde vidíme problémy. Co to znamená? Když se dotknu pouze několika bodů, které, jsou, které účetní dvoru zmínil, pokud je o ten budoucí strategický rámec politiky soudržnosti, tam se budeme zaměřovat na pět pilířů. Inteligentnější Evropa, zelenější Evropa, sociálnější Evropa, propojenější Evropa a Evropa, která je blíže občanům. To si myslíme, že je plně v souladu s širší politickou agendou a politickými cíly EU. My toto uvedeme do praxe tím, že napojíme politiku soudržnosti více na evropský semestr. To v podstatě znamená, že v kontextu semestru budeme mít komplexnější přístup k těm výzvám v jednotlivých regionech a státech, i pokud jde o veřejné investice a veřejné výdaje, a to se potom projeví do konkrétních cílů, které budou muset být splňovány těmi budoucími programy soudržnosti, kde samozřejmě komise bude neustále monitorovat. Ještě dvě věci a myslím, že na ně také nesmíme zapomenat, mínat, pokud jde o orientaci na výkonnost v tom stávajícím programovacím období a i v budoucnu je to tak, že členské státy a regiony musí vytvořit ty správné rámcové podmínky, aby ty investice mohly mít dopad. A o to je budeme žádat i v budoucnu, aby vytvořili určité podpůrné podmínky, například pokud jde o veřejné zakázky nebo státní podporu, ale i třeba investice související s klimatem, aby ty prostředky soudržnosti podporovaly ty environmentální požadavky a přispívali vlastně k těmto širším cílům. A v neposlední řadě, myslím, že jsme posílili tu orientaci na výkonnost. Jak jsem zmínil, nyní jsme alokovali 6 naší celkové obálky v kontextu revize výkonnosti. Do budoucna jsme navrhli v případě potřeby přesunout dvě roční splátky, což vlastně znamená 28%, to znamená ty dvě poslední roční splátky na rok 2026-2027 v roce 2024 budeme jednat s členskými státy a bude tam ta otázka, za to musíme přeorientovat, bude založena na výkonnosti těch programů. A je zde také ta důležitost toho, aby nadcházející právní rámec byl přijat co nejdříve, protože jinak tam budeme mít problém s pozdní implementací a to bude mít dopad i na blaho našich občanů. Takže bych vás chtěl vyzvat, abyste udělali, co můžete aby ten nadcházející právní rámec byl přijat co nejdříve ve spolupráci s radou tedy. Děkuji moc. Já dám slovo panu Richardu Černeckému, našemu zpravodaji. Vielen Dank, Frau Vorsitzender. Děkuji. Vážený a paní předsedkyně, paní Ivanová, vážení kolegové, dámy a pánové, já chci nejprve poděkovat vám, paní Ivanová, za uh, takto dobře připravený uh, briefingový dokument s obrovským množstvím informací. Jako základ k diskusi bychom měli vzít některá čísla ke kohezní politice. Během posledního mm, mandátu komise rozpočtu komisař pro rozpočet pan Otinger zdůraznil, že aby eh, eh, platila rozpočtová logika výnosů, tak eh, abychom to dali do kontextu, tak význam výnosů kohezní politiky pro takzvané čisté připěvatele. Například přispěvatele, například Německo dostává benefity z, dostává mm, benefit z evropských peněz vynaložených v kohesních zemích tím, že dodává zboží a služby jako mm, design stavební, kval, vysoce eh, jakostní materiály, těžké, těžká zařízení a tak dále na infrastrukturu. Během minulého mandátu parlamentu naše frakce EKR podala písemný dotaz komis, na komisi s eh, žádostí o studie, eh, by měly být provedeny v této věci. Evropská komise nám poskytla tuto studii. Podle zadané studie podle Polského ministerstva regionálního rozvoje, za které Evropa eh, zaplatila mm, za kohezní politiku v Polsku, výnosy 72 centů mm, ve formě dalších vývozů do Polska. Výnosy pro všechny EU 15 bylo asi 36 centů na každé euro vynaložené v eh, Polsku. Chci indikovat, že všechny diskuse mm, by měly vycházet z těchto údajů. Chci zdůraznit, některé důležité věci. Jednak strategické cíle by měly být reálné podle ehm, eh, toho ty eh, strategické cíle nebyly vždy eh, dobře stanoveny nebo nezohledňovaly dostupné finance. Měly by se dosahovat cíle a výsledky. Podle včetního dvora tyto akce nebyly Eh, často vázané na cíle a nezam, ne, nebyly dostatečně zaměřené na dosahování výsledku. Eh, výsledky o výkonnosti um, členských semí na komisi by měly být omezeny na to, co je striktně potřeba, měly by být generovány pouze pokud se využívají například na kolektivní akce a na podporu strategického plánovacího procesu na evropské úrovni. Pak tady byly i nějaké další důležité eh, věci v tom dokumentu a já si rád vyslechnu diskusy k tomuto. Děkuji. Ještě jedna poznámka, pokud mohu. Také v roce mm, mm, 2018 OECD dala Eh, kontrolním expo systému EU čtvrté místo mezi eh, v OECD. Na závěr chci říci, že všechny intervence kohezní politice pomohou zlepšovat výsledky nejenom v členských zemích a regionech, ale také pozitivně ovlivní jiné části EU. Děkuji. Děkuji, dám slovo kolegyni Benkové. Děkuji za tu podrobnou prezentaci. Ten briefingový dokument je velice užitečný. Jsme rádi, že bylo dosaženo pokraku v kohezní politice, především, aby byla zaměřena na výsl- výkonnost, výkony, a stále je třeba dalších zlepšení a účetní dvůr správně zdůrazňuje, že je třeba klást větší důraz na efektivitu a účinnost. Děkuji za eh, to. Pak mám několik otázek na eh, zástupce komise. Vzhledem k tomu, že zdůrazňujeme význam Eh, výkonnosti vazby na vynaložené prostředky, tak povinná rezorva na výkonnost mm, z minulého období eh, má být eh, odstraněna na příští programové období. Místo toho komise chce dělat střednědobé revize. Um, um, v roce 2020, jak přesně bude vypadat tato revize a do jaké míry tedy vidíte, že to povede k lepším výsledkům. Další otázka, kterou mám, se týká toho, že výroční zprávy se změnily po roce 2018 a nyní eh, třeba deklarovat, že ta informace jsou správné v době toho výkonu, nikoli jenom mm, té e, zprávy. Jak zajistíte, aby e, toto platilo pro budoucí zprávy? Ehm, účetní dvůr říká, že chce zkoumat tento typ zpráv. E, budete to e, připraveni dále rozpracovat ve své výroční zprávě? Děkuji kolegyně Ševedy. Děkuji, děkuji paní Ivanové a děkuji také e, zástupci komise za prezentaci této zajímavé zprávy. Měli bychom věnovat tomuto velkou pozornost. Pro nás všechny je jasné, že Cílem kohezní politiky je eh, snížit rozdíly mezi regiony, aby byl eh, rovnovážný sociálně-ekonomický rozvoj. Chceme se zaměřit na výkonnost, aby evropské fondy vedly k pozitivním změnám pro občany. V tuto chvíli bohužel kohezní eh, fondy neplní tento cíl. Často zvyšují nerovnost v regionech a nesnižují ji. Maďarsku například evropské fondy zvyšují rozdíly, protože jsou znevýhodněné skupiny, které se nemohou dostat k evropským fondům a které bohužel eh, zůstávají pozadu. Eh, jsou tedy nedostatečné mm, finanční pobídky pro dobré výkony. Moje otázka je, jaké nástroje předpokládáte, aby členské státy měly lepší výkony a aby dosahovaly ty cílové skupiny, především ty znevýhodněné skupiny eh, ve znevýhodněných regionech. Ze zkušeností vyplývá, že rozhodování o kohezních fondech jsou často politicky motivováno. Například DG Regio v Maďarsku při eh, provádění hlavních programů často mm, měly politicky Motivovaná rozhodnutí nebyla jasná, výběrová kritéria nebyly opravné prostředky. Eh, hm, říkáte, že EU nemohlo, nebyla schopna artikulovat jasnou, konsistentní eh, vizi, čeho chce dosáhnout. A vaše odpověď je, že často hm, členské státy a komise ty strategické cíle nepřekládají do operačních. Ty pak jsou ty vysoké cíle, nebo mm, mm, hrozí, že zůstanou čistě politickými aspiracemi. Pak se tam říká, že také je problém se zohledňování identifikovaných potřeb členských států. Pokud na jedné straně jsou ty cíle příliš vágní, pak je problematické, že specifické potřeby členských zemích nejsou zohledňovány. Jak můžeme najít rovnováhu? Jak stanovit cíle kohezního fondu, aby bylo možné zvážit potřeby členských zemí a současně zabránit riziko vládní intervence pouze na základě politických úvah. Děkuji. Já ehm, ještě požádám paní Ilianu Ovanovu, účetní dvůr, aby zaujala stanovisko k tomu, co řekla zpravodajka. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji tedy členům za dobré otázky. Já začnu ehm, tím, co řekla zpravodajka. Panu Čarněckému chci poděkovat eh, k tomu, co řekl k strategickým cílům, které by měly být reálné. S tím plně souhlasím, to je průřezové, platí to asi pro každou naši zprávu. Já jsem byla osobně členkou zde mm, pro mm, zaměstnanost mládeže, kde cílem bylo, aby každý mladý člověk měl místo nebo vzdělání nebo e, nějaké učení do čtyř měsíců postupu na trh práce. To je nereálné. I to komise uznala v Bílé knize, že je tady rozdíl mezi očekáváním a kapacitou EU je plnit. To je důležité. Další, široké pásmo. Domácnostem bylo e, slíben ultrarychlý e, širokopásmový přístup. To je nereálné. E, od začátku je jasné, že toho nelze dosáhnout. Nicméně tyto sliby padají. To chceme říci, tedy buďte reální od začátku co můžete splnit, co můžete slíbit, aby nedocházelo do budoucna, především pro ty mladé, jak tomu bylo u um, garancí mládeže. Skutečně to vede ke splamání, mm, pak je obtížné e, znova získat tu důvěru. E, to je závěr všech zvláštních zpráv, které jsme produkovali. Co týče výkonnosti rezervy na tady sdílíme váš názor. Um, v našem stanovisku, které jsme poskytli, že nebylo dobré to vypustit. Možná by komise mohla vysvětlit své důvody. Co se týče zprávy o výroční zprávy o činnosti. To je prostě briefingový dokument, který schrnuje právu z práce za posledních deset let, takže v době, kdy byl ten briefingový dokument vypracován, tak jsme to nemohli řešit, ale bude se to řešit v příští zprávě. Pro vaši informace ehm, chci říci, že máme v plánu zvláštní um, zprávy o, o těchto věcech, takže to e, začneme v příštích e, letech. Co se týče nalezení rovnováhy, tak to je tížná otázka, kterou slýchám již celá léta, co chodím do toho výboru a nejenom do tohoto. Mohu říci jenom, že je důležité usilovat o tuto rovnováhu, protože na jedné straně je zjednodušování dobré, na druhou stranu má svou cenu. Neměli bychom eh, zapomínat na ty výsledky. A to tedy zdůrazňujeme eh, v našich ehm, eh, v mm, těch našich ustanovení. Ta výkonnost je závažným prvkem té kohezní politiky a v jejího vývoje v posledních letech zlepšil se to, ale ty výsledky musíme ukázat občanům. Jak najít rovnováhu mezi zjednodušováním a výkony, to je boj, který by měl pokračovat. A je to věc, která, doufejme, ten, eh, že naše doporučení eh, komise aplikuje a dojde ke zlepšení, ale neznamená to, že bylo dosaženo všeho že to musí pokračovat. Děkuji. Děkuji, já doufám, že tímto můžeme uzavřít tento bod. Děkuji tedy uh, účetnímu dvoru, paní Ilianě Ivanové. Těšíme se, že vás brzy uvidíme znova. A přejdeme tedy k poslednímu bodu našeho programu, což je vláštní zpráva EK, to je absolutorium za rok 2018, e, boj proti podvodům v kohezních výdajích, e, řídící orgány e, musí posílit detekci a o tom jsme řešili, když tady byl Lene, že musíme se více věnovat operat akčním aspektům, takže vítám tady Audrey Gretchen a chci jí předat slovo. Eh, eh, děkuji, eh, paní předsedající, pane zpravodaj dámy a pánové. S potěšením vám dnes prezentuji speciální zprávu o řešení podvodu v kohesních výdajích. Začneme statistikou. V letech 2013 až 2017 komise a členské země identifikovaly více než 4 tisíce potenciálních eh, podvodných eh, nesrovnalostí, eh, což znamená zhruba 1,5 miliardy eur a 72% z toho se týkalo právě politiky soudržnosti. To znamená, že kohezní politika, která představuje zhruba jednu třetinu evropského rozpočtu, eh, taky se zde eh, objevují téměř tři čtvrtiny eh, celkových podvodů. V oblasti kohezní jsou to orgány členských zemí, které mají řešit zjištěné případy podvodu. Tato opatření by měla pokrývat celý proces řízení a další. A zároveň tedy eh, koordinace s dalšími eh, stranami v boji proti podvodům a také reakce na eh, celý tento proces a také jejich nahlašování. Během našeho auditu v průběhu celého toho procesu řešení úsilí proti podvodům. Celkově můžeme říci, že eh, řídící orgány eh, se zlepšily v identifikaci eh, rizik a, op- a preventivních opatření, ale pořád je třeba zlepšovat otázku zjišťování podvodu. Takže jaké jsou naše postřehy? Za prvé, pokud se týče eh, odhadování eh, rizika podvodu, došlo ke zlepšení. Je to lepší eh, v období 2014 a 2020. Ovšem musíme říct, že některé posudky nebyly dostatečně důkladné a mnohé čínské země nemají žádnou politiku proti, boje proti podvodům. Za druhém, pokud se týče prevence a zjišťování, odhalování, eh, výsledky jsou smíšené. Eh, zlepšila se sice práce řídících orgánů, ale pokud se týče eh, výsledků, tak zde jsme neviděli žádné zlepšení. Někde dokonce chybí postupy pro zjišťování a sledování dopadů protikorupčních a protipodvodných opatření. A v neposlední řadě eh, našli jsme určité eh, chyby a slabosti eh, v podobě reagování na podvody. Některé orgány v členských zemích nekomunikovaly svá zjištění příslušným orgánům, jako jsou vyšetřovací a stíhací orgány a je třeba říci, že eh, toto úsilí je nedostatečné. Často eh, kolektivní opatření mají jenom omezený ostrašovací vliv a taky zde chybí jasné definice. To, že ne všechny podvody jsou odhalovány, to také ovlivňuje, oslabuje práci komise. Zjistili jsme například, že ve zprávě z roku 2017 eh, se opravdu ve zprávě komise neobjevuje skutečná míra korupce, ale spíše jen to, eh, co členské země se odhodlali eh, prostě komisi sdělit. Eh, mám nakonec tedy několik doporučení. K tomu patří například to, že členské země by měly vypracovat formální strategie a politiky na boj proti podvodům a využívat eh, opatření, která umožní odhalovat podvody, včetně analytických nástrojů. Dále komisi by měly být nahlašovány všechny zjištěné případy a také by měla být posilována funkce koordinačních služeb v boji proti podvodům. Závěrem bych chtěl eh, poukázat na něco, co máme na konci zprávy. Eh, v odstavcích 81 eh, a dalších zde máme zjištění, která se nedala dát na stůl kvůli stavu vyjednávání o společných, o tedy nařízení o společných ustanoveních. Bylo by dobré, kdyby spolulegislátoři eh, uvedli jako povinnost pro členské země přijmout eh, politiku boje proti eh, podvodům. Také zjišťování podvodu by mělo být stanoveno jako povinnost a v odstavci 90 také se domníváme, že by bylo možné zvážit možnost zavést specifické sankce a postihy pro ty, kteří jsou zodpovědní za právě tyto podvody. To by mohlo znamenat například eh, dočasné vyloučení se evropského financování a podobně. Velice by pomohlo, kdyby eh, takovéto věci Eh, bylo možné vzít úvahu během vyjednávání o společných ustanoveních. Ano, děkuji. Eh, opravdu je toho hodně co dělat. A mm, my zde máme eh, pana ředitele Franka Sibera, takže prosím, kdybyste se mohl vyjádřit, než tedy náš zpravodaj začne klást otázky. Ano, děkuji velmi rád. Oh. My vítáme tuto zprávu soudního dvora eh, a jsme rádi, že účetní dvůr zjišťuje, že se situace zlepšila v oblasti kohezní politiky. A ta čísla, která tady uvedl pan Greten, pokud se týče rozsahu, eh, rozsahu eh, tedy korupce a podvodu ve vztahu eh, s celkovému objemu této politiky a také tedy, co s tím děláme. Jak víte, od roku 2014 jsme zavedli závazek pro členské země, aby zaváděla účinná a přiměřená opatření boje proti podvodům. Eh, komise k tomu vypracovala eh, pokyny a také eh, nástroj pro posouzení rizika, nalezení faktorů pro zlepšení a zavedení do systému interní kontroly. Tyto pokyny také obsahují řadu bodů, kde se plně shodujeme s účetním dvorem, zejména pokud se týče jít nad právní závazky, tedy zavést politiku eh, proti podvodům, případně eh, politické deklarace v tomto směru. A e, také by bylo dobré, kdyby tedy účetní dvůr měl vyšetřovací pravomoce v členských zemích, aby se podpořila systematická e, horizontální analýza zjištěného podvodu ve všech oblastech. A opět je to doporučení pro české země, případně e, vymáhání prostředků od příjemců, což je e, velice účinný odstrašující prostředek. A samozřejmě také zapojení e, orgánů činných trestním řízení. Všechny ty body jsou tady proto, aby je zvážili členské země a také účetní dvůr toto vše podporuje. My vítáme také skutečnost, že účetní dvůr e, potvrdil, že řídící orgány v současné době musí systematicky vyhodnocovat riziko podvodu. Eh, používá se nástroj, který jsme eh, propagovali dlouhodobě a nyní eh, a provedli jsme tedy kampaně ve, v 15 členských zemích na zvyšování povědomí o protikorupčních a protipodvodných opatřeních. Také komise může provádět audity systémů v členských zemích, které jsou zaměřeny právě na zjišťování a odhalování podvodu. Eh, my jsme za komisi provedli 22 eh, takovýchto auditů, ale členské země by to měly provádět systematicky průběžně. Dále Eh, hovoříme o programech, které eh, řeší to, jak se naplňují pravidla v praxi. A musím říct, že se tady velice shodujeme mezi komisí a účetním dvorem. Toto vede všechno ke zvýšení povědomí, k větší pozornosti, která se věnuje zjišťování rizik a zároveň eh, tady máme opatření pro zmírňování eh, dopadu eh, ve všech 50 eh, programech, které jsme podrobili auditu. Vidíme, že ohlašování ohlašování nesrovnalostí, které by mohly souviset s podvody, se výrazně zlepšilo oproti předchozímu období. A dále pracujeme na zlepšování. S českými zeměmi pracujeme na podpoře posílení těchto systémů. Vítáme a přijímáme doporučení soudního, uh, účetního dvora. Uh, my určitě budeme nadále pozvat členské země, aby pokračovali v naplňování vašich doporučení. Eh, také komise a OLAF dostali sedm dílčích doporučení a my samozřejmě Chceme nadále podporovat eh, protikorupční strategie a politická eh, prohlášení v této oblasti. A zejména ten bod 81 vaší zprávy tomu říci, že nadále budeme vydávat dokumenty s osvědčenými postupy. A zde bych rád zmínil dokument o nepřekročitelné linie nekřočtinných liniích při zadávání státních zakázek a tak dále. To vlastně také vyplývá z té naší studie 50 eh, případů. Eh, my tady máme eh, systém nebo seznam 50 postupů, které se zde uplatňovaly. Dále budeme pokračovat v práci na požadavcích eh, na oznamování podvodu, to je v souladu se vašimi předpisy. Samozřejmě také OLAF tady sehrává důležitou roli. Eh, poslední doporučení, s tím se shodujeme pouze částečně, a to je o eh, posuzování účinnosti opatření proti podvodu. Myslíme si, že to není dostatečně komplexní a e, chybí nám zde specifické doporučení, jak k tomu přistupovat, poněvadž víme, že je to velmi složité. Nicméně Olaf provedl přeskum a e, novou e, revizi strategie komise proti podvodům a také posilujeme schopnosti odhalováním. Eh, podvodu. Eh, děkuji vám všem, děkuji vám také za to, že jste mi dali slovo. Ano, děkuji. Teď dám slovo panu Kolovi Kristoferovi a potom paní stínové zpravodajce Kineči. Eh, musím říci, že za několik minut skončí tlumočení, takže možná bychom měli dát Katarině šanci hovořit v její mateřštině. Takže bych prosila pana kolegu Kristofera, aby eh, jeho otázky nebyly příliš dlouhé. Eh, paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat zástupcům komise za velice důležité informace, které tady zazněly. Já k tomu v podstatě nemám co dodat. Jsou to záležitosti, na níž se všichni shodneme Tady se vlastně říká, kde nás ještě bota tlačí u těch kontrol a co je nejproblematičtější u peněz, které se využívají nesprávně. Ano, je, je to tady, já nevím, 1,5 miliardy, to je samozřejmě eh, hodně peněz, ale poměrně malá, malé procento rozpočtu. Ale samozřejmě, že kdekoliv se eh, Eh, podvádí, tak je tam třeba proti tomu bojovat. Eh, eh, národní správní orgány možná by se měly více věnovat národním strategiím a důsledněji je realizovat v praxi. Nicméně v té zprávě figuruje něco, co je velice důležité, a sice konstatuje se tady, eh, ledacos, ale otázka je, jak ta konstatování tedy převést do praxe. Eh, tady se hovoří, že by se tím měly zabývat eh, národní orgány pro boj proti podvodům. Já myslím, že to není dostatečné. Tady prostě nevíme, jestli české země mají dostatečnou motivaci, aby bojovali proti eh, podvodům. Jak můžeme je přimět k tomu, aby tady skutečně konali? To je třeba přimět k tomuhle tomu každou zemi. No a snad eh, bychom eh, mohli razit zásadu, že že evropské členské země mohou pouze tehdy využívat tyto evropské peníze, když budou mít eh, také přijatou strategii boje proti podvodu. Já si myslím, že je naším úlohou chránit evropské peníze a prostě tímto směrem musíme eh, dále eh, vystupovat. Pak tady mám ještě jednu otázku. Preventivní opatření to je nová evropská strategie. Proč se eh, dostatečně nevyužívá? Ano, samozřejmě je to také otázka toho účetního dvora a podobně, ale měli bychom tady skutečně eh, se snažit eh, společně něco dělat. Ostrašující efekt by měl být zesílen. To znamená vysoké tresty. Další bod. Elektronická opatření. V současné době, v době digitální, eh, můžeme eh, tyto prostředky používat zejména pro prevenci, a to se týká také OLAFu a podobně. Eh, otázka je, jestli třeba OLAF má dostatečné prostředky lidské, finanční, digitální, aby mohl skutečně působit preventivně s dostatečnou razancí. Nejde o to, eh, abychom eh, prostě jenom odhalovali to, co bylo rozkradeno, ale abychom eh, včas byli schopni odhalovat, respektive působit tím ostrašujícím dojmem. Chtěl bych tedy děku, poděkovat srdečně byla to důležitá zpráva. Myslím, že členské země eh, musí přijmout daleko drastičtější opatření, aby se situace změnila. Ano, děkuji. Nyní má slovo paní Katarina Kinejči. Děkuji vám, paní předsedající. Také já bych chtěla poděkovat Anny Gretnovi a našim hostům že se vyjádřili. Je to pro naše země velmi důležité téma. Eh, domnívám se, že kohezní politika je pro všechny evropské země velmi důležitá. Boj proti podvodům v oblasti kohezní politiky, to je nezbytná věc. Je třeba také eh, přijímat nezbytná opatření. Eh, řečeno bylo mnohé, už nemáme moc času, proto jenom dovolte několik stručných poznámek. Víme, že u členských zemí nemáme společnou definici podvodu. To je chyba. A tato chyba má negativní dopad také na jednotnost uplatňování evropské legislativy v oblasti kohezních fondů. Zabýval se tím už někdo? Dále víme, že v některých členských zemích neexistuje oficiální politika boje proti podvodům. Proto se ptám, eh, jak tady můžeme pomoci? Co můžeme iniciovat? Pan kolega, a pan kolega už to řekl dobře, ano, subsidiaritu je třeba chránit, ale přesto, jaká opatření mohou pomoci k tomu, abychom členské země přiměli k tomu, aby zavedli oficiální eh, politiku proti podvodům. No a pokud se týče ohlašování, víme, že komise skutečně stále nemá dostatek dat od některých členských zemí. A tam, kde komise provádí analýzu, tak tam se potom výsledky této analýzy nedostatečně využívají. Takže opět bychom se měli postarat o to, aby tyto mechanismy byly snáze použitelné. A ještě poslední otázka, ta je poněkud konkrétnější. Ve zprávě je také zjevné, že správní orgány eh, mají jenom málo vypracovaných metod pro odhalování různých typů podvodů. A mm, pak je tady také eh, nevyjasněnost, jak se stavit k těm takzvaným eh, whistleblowerům. Eh, my máme novou směrnici eh, týkající se OLAFu z roku 2019 a eh, ta by mohla poskytnout blowerům trošku větší ochranu. A ještě poslední otázka, co zde může udělat účetní dvůr? Je tento nástroj dostatečný nebo Eh, jak bychom mohli více motivovat členské země k tomu, aby tyto nástroje využívaly? A jak členské země přimět k tomu, aby tu směrnici realizovali co nejdříve? Ano, děkuji. A eh, možná ještě krátce nějak ale bude to jenom v angličtině, poněvadž tlumočení v této chvíli